Dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás všechny. Je mě velice líto, že jsem se opozdil, ale měl jsem ještě jednu schůzku před tímto zasedáním a my okamžitě tímto začneme. Co zde máme na programu? Máme dvoudenní eh, zasedání našeho výboru ITRE ve dvou částech. A Začínáme přijetím pořadu jednání, kterou máte všichni ve složkách. Máte k tomu nějaké připomínky? Nezdá se. Máme rovněž poslední bod různé a naléhavé záležitosti. Bod číslo dvě. Sdělení předsedy. Rád bych připomněl všem členům výboru, že jsou srdečně zváni na vánoční drink. Eh, v 18.30 zde dnes večer před zasedací místností, nikoli zítra. Zítra pokračuje zasedání našeho výboru, ale vánoční sklenička se bude konat dnes večer. Budou dokonce přítomni někteří komisaři a někteří bývalí komisaři, kteří s námi úzce spolupracují a spolupracovali, kteří jsou nám blízcí, takže možná tam potkáte některé své staré známé a přátele. Bod číslo 12, k tomu máma něco a mimochodem bych ještě vás rád informoval, že zítra, 4. prosince odpoledne, budou prohozeny body 12 a 13. 12. Plánování Mezinárodní energetické charty na rok 2015, vystoupení generálního tajemníka energetické charty doktora Urbana Rusnáka bude prohozen s možnostmi zeleného růstu pro MSP, to je zpráva z vlastní iniciativy. To je taková drobná změna. V včerejším, zřejmě tedy zítřejším odpolední. Bod číslo 3. Schválení zápisů z 1. a 2. září, 24. 25. září a 5. až 6. listopadu. Všechny zápisy máte před sebou a pokud k nim nic nemáte, považujeme za schválené. tedy do konce dopoledního zasedání do 12.30. Pokud někdo něco má, tak se prosím přihlaste. Spravte mě o tom. Bod číslo čtyři, to už je začátek našeho veřejného slyšení na téma podpora inovativních startupů a MSP. Tedy snažíme se už celá desetiletí něco pro malé střední podniky udělat. Je naším snem, aby se jim vedlo lépe a nyní už se celá problematika řeší vážně. Děkuji tedy všem řečníkům, děkuji jim, že přijali naše pozvání a že jsou mezi námi. Znamená to určitě dobrý, slibný začátek v této záležitosti. Chceme mít inovativní startupy, chceme, aby malé střední podniky měly větší příležitosti. Uvědomujeme si, jak významné jsou malé střední podniky a jak závažnou roli sehrávají v evropské ekonomice, protože v členských státech se snažíme podpořit právě růst konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst a tam právě sehrávají malé střední podniky obrovskou úlohu. Je zcela zřejmé, že to právě MSP nás eh, táhnou z té krize. A rovněž budeme hovořit o programu Kosme Horizont 2020. Tam trváme na tom, aby všechno, čím se i tedy zabýval, všechny aktivity vždy počítali s podílem malých středních podniků. Například v rámci Horizontu 2020 je separátní instrument pro malé střední podniky. Máme rovněž ten takzvaný Small Business Act. Pro malé střední podniky opravdu není snadné dostat se ke kapitálu, rozjet své podnikání. No a právě z toho pohledu nelze přecenit program Kosme. Možnosti zeleného růstu pro malé střední podniky. To je zpráva z vlastní iniciativy. Naše zpráva, náš zpravodaj, kolega de Baker, se jí zhostil a nakonec ještě v tomto kontextu, jak uspořádáme to slyšení. Tady vás chci, milí kolegové, informovat. Informuji rovněž řečníky, že máme tři a půl hodiny. Teď už bohužel dívám se na hodiny tři a čtvrt hodiny. Slyšení bude rozděleno do tří části. Po každém kole bude čas na otázky a odpovědi. A nyní tedy si ještě dovolím, než začneme, vás požádat, abyste každý dotaz, případně komentář omezili na maximálně dvě minuty. A nyní už se pustíme do práce. A jako první dostane slovo v rámci první části, která eh, má název Malé střední podniky jako motor Evropy jsou opravdu tím, který má co říci, který sedí za volantem obrazně. Dávám slovo Joanně či Joanně Drakeové, ředitelce a zástupkyni zvláštní velvyslan... zvláštního velvyslanství pro malé střední podniky v rámci DG Enterprise pro malé střední podniky a podnikání. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane Busku. Dobrý den, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost. Jak už pan Buzek předeslal, komise nahlížela na malé střední podniky jako na prioritu v pohledu posílení konkurenceschopnosti a investic z pohledu tvorby pracovních míst. Já nejdříve tady ještě zmíním statistiky, vy je určitě dobře znáte, ale chci zdůraznit, proč ta čísla hovoří tak výrazně za sebe. 99 ze 100 jsou malé střední podniky mezi našimi podnikatelskými subjekty. 92% jsou mikropodniky. Ehm, dvě třetiny zaměstnanců pracuje právě pro MSP a 58 centů v každém euru pochází z MSP z pohledu přidané hodnoty. Je tam ale však ale. Hospodářské prostředí je plné výzev. Ty první nesmělé klíčky té hospodářské obnovy e, zatím ještě pořádně neraší. A sice počet e, malých středních podniků je vyšší než před krizí, zaměstnávají méně zaměstnanců než před krizí. Komise samozřejmě už se ujala kroku, jak je podpořit, jak podpořit jejich růst. Pan Buzek už zmínil Small Business Act, přijatý v roce 2008 nově přeskoumaný v roce 2011. Je to náš hlavní politický nástroj, je relevantní, ale samozřejmě v jeho rámci je třeba konat rozhodněji potřebujeme dále pracovat na tvorbě optimálního podnikatelského prostředí a rovněž z pohledu tvorby politik jak na komunitární úrovni, tak na úrovni členských států. Tedy klíčem ke všemu je pokračovat důsledně a vypracovávat navazující programy. Myslím si ale, že bych nejdříve vás měla seznámit jednak s tím, čeho jsme už dosáhli a jednak s tím, co stojí před námi a co nebude snadné. Přístup k financím a inovace. Tady začnu velkými díky Evropskému parlamentu. Proč? To právě vy jste byli iniciátory eh, toho jiného přístupu který se zdařil a my stále ještě se snažíme dosahovat lepších výsledků z pohledu MSP v oblasti inovací v rámci programu Horizon 2020. Jak víte, zavedli jsme nový nástroj, jmenuje se nástroj MSP. Tam podpora obnáší téměř 3 miliardy eur a to je pro ty nováčky v oblasti inovací. A první výsledky jsou opravdu nadějné a dokazují, že vše se ubírá správným směrem. Dám vám zde pár údajů. Po prvním kole vyhodnocování a pro, po té volbě těch kandidátů mohu s potěšením říci, že 70% těch, kteří podporu dostanou, jsou eh, zde nováčky poprvé se dostávají k evropským fondům. Tedy co to znamená? To, že jsme nově nastavili tento program, tak znamená, že jsme vstáhli ruku, že se nám podařilo dostat se k těm novým firmám. Většina z nich je asi 3 až 5 letá, což my nazýváme takovými stabilizovanými startupy, které jsou ctižádostivé, které už nesměle rostou, ale jejich ambice jsou větší a hledají nové zdroje financování. A my jsme rádi, že jsme to právě my, který jsme jim, kteří jim dokážeme pomoct na té, v té správné fázi. Samozřejmě potřebujeme ještě dále prosazovat tento nástroj. Musíme se ujistit, že všichni o něm vědí, kterých se to týká, že je dobře znám a že je přitažlivý. Program Kosme ten má rozpočet 1,4 miliard eur na finanční nástroje. Cílem je pomoci až 330 evropským MSP. Pravděpodobně ale to bude ještě více. Program SIP, předchůdce, překonal svůj původní cíl a už pomohl um, stovkám tisíc a ten program stále ještě trvá, stále tam ještě máme nevyčerpané prostředky. Tedy cílem je při nejmenším těch 330 eh, tisíc do konce toho programu Kosme a chceme mobilizovat 21 miliard úvěrového financování a přes 3 miliardy eh, podnikatelského rizikového kapitálu Chci rovněž zmínit tu komisní novinku, to je nový akční investiční plán, eh, který obnáší 315 miliard, který mm, vyhlásil pan předseda Juncker minulý týden. Eh, máme takzvaný nový Evropský fond pro strategické investice EFSI, tedy EFSI, bude financovat strategické projekty v celé EU v rámci infrastruktury jako širokopásmový internet, energetika, doprava, vzdělávání, výzkum, vývoj, obnovitelné energie. A rovněž se zaměří na MSP, tak aby dal reálné ekonomice nový náboj. Čtvrtina zdrojů FC bude využita na podporu rizikového financování a povede eh, do, k investicím asi 75 miliard. Tam počítáme s tou pákou jednak 15. A eh, budeme odpovědní za eh, operativní implementaci, což by mělo MSP pomoci překonat nedostatky kapitálové tím, že jim nabídneme nový základní kapitál a tím nově nakopneme tvorbu pracovních míst a růst. A co klastry? Potřebujeme dále udržet tu průmyslovou základnu pro náš vnitřní jednotný trh a rovněž pozvednout podíl e, průmyslu zpět na 20%. To rovněž pan předseda Juncker prohlásil, když hovořil o programu Nové Evropské komise. A já jsem ráda, že členské státy to podpořily na březnové Evropské radě a právě malé střední podniky jsou nedílnou součástí této politiky. Tam se například hovoří o potenciálu klastru, které tvoří příznivé ekosystémy pro inovaci, pro skupiny MSEP a že to musí být lépe využito. Komise má v úmyslu přijít v roce 2016 s novou evropskou klastrovou strategií pro růst, která usnadní malým středním podnikům průřezovou spolupráci v rámci regionu. Mnohé malé střední podniky si stěžují eh, na přílišnou zátěž a tvorba správného regulačního rámce je klíčová. Když hovořím správného, tak tím myslím vyváženějšího, takového, který bere v úvahu um, povinnosti podniků, často velice malých, ale i středních, zhostit se určitých úkolů, ale tak, aby je to nezahlcovalo. Je důležité rovněž vytvořit správné podnikatelské klima. Místo předseda Pirmemans 24. listopadu v Evropském parlamentu řekl, že potřebujeme prosazovat takovou regulaci, která odstraňuje překážky k růstu, která minimalizuje náklady skýtá nové příležitosti k tomu, aby to správné zkvétalo a zároveň vybízí růst, který je sociálně a environmentálně udržitelný. A začínáme ze solidní základny. MSP jsou nyní v rámci těch eh, priorit, v rámci eh, programu REFIT a jasně jsme se zavázali, že zjednodušíme regulační rámec. Nyní nastal čas na další kroky, které budou znamenat reálný pokrok. Například zajistit, že bude možné že firma může začít provoz do tří dnů a že je to bude stát maximálně 100 eur a že to bude platit ve všech členských státech. To ale nestačí. Firma možná začne provoz online velice snadno, ale co například provozní licence? To jsou stále ještě docela nezanedbatelné překážky pro mnoho firm. Často trvá velice dlouho, než nějaký podnik tu licenci dostane. My navrhujeme následovné. Vše by se mělo odehrát do měsíce musíme rovněž aplikovat test na MSP a to musí být ve všech členských státech povinné. Když hovořím o tom, aby to bylo povinné, tak nemám na mysli pouze něco papírového. To se musí brát vážně s plným vědomím významu takové konkrétní regulace a jaký to má na MSP dopad. Musíme se rovněž postarat o ty firmy, které eh, upadnou, nejsou likvidní a jak mohou pokračovat a to se může zdařit tím, že budeme mít absolutorium v patřičném harmonogramu, který nebude ničemu prokážet. Máme obrovský společný trh a malé střední podniky si od něj slibují, že na ně budou moci působit bez přílišných překážek. My už jsme se zhostili své části úkolu prostřednictvím té sítě Enterprise Europe, tam skýtáme podnikům informace, sice základní, ale klíčové, tak aby se nemuseli potýkat s proskoumáváním příliš mnoho webových stránek, příliš obsažené dokumentace. Máme rovněž poradenské služby, to máme právě v rámci té sítě EEN, s podnikatelskými partnery v 54 zemích. Nyní musíme zajistit, že podnikatelské příležitosti před MSP opravdu stojí, že jsou reálné a musíme se tomu věnovat intenzivněji, protože ty malé střední podniky, které vyvážejí, jsou konkurenceschopnější, jsou inovativnější často, jsou výkonnější a zároveň posléze potřebují kvalifikované pracovníky. Naše nové generální ředitelství, které od 1. ledna bude pokřtěno jako DG Growth, tedy eh, generální ředitelství pro růst, bude vyhledávat eh, synergie mezi jednotným trhem, strategiemi pro růst. Je to v podstatě takové stělesnění snu každého, kde máme dobré nápady a příležitosti a zároveň to stělesnění toho podnikatelského plánu. Je to přesně něco, co Evropa naléhavě potřebuje a nyní bude na nás nalézt ty správné synergie, aby k tomu došlo. Pane předsedo, vážení zhromáždění, musíme pokračovat v takové to cílené politice, která zajistí, že malé střední podniky kdekoliv v EU budou středobodem všech iniciativ a že budou tvořit pracovní místa a že budou růst. My proto přeskoumáváme um, Small Business Act, který už přinesl mnohé výsledky, ale musíme ji transformovat eh, do takového nového klíčového nástroje pro novou politiku, kde SME budou sehrávat tu hlavní roli. Pak ještě bych chtěla informovat, že veřejné konzultace brzy doběhnou, doběhnou 15. prosince a nová SBA bude prezentována, doufajme, v prvním pololetí příštího roku. Podporujete nás tradičně, my to víme, ale i zde ještě jednou opakuji, počítáme s vaší podporou tak, aby tento nástroj byl účinný, aby podporoval MSP a aby MSP opravdu byly za volantem těchto změn. Děkuji. Děkuji za velice jasné vyjádření na velmi důležité téma. Naším dalším řečníkem je paní Patricia Kellen. A nyní se obrátíme ke skutečným malým a středním podnikům, protože vy zastupujete eh, asociaci drobného podnikání v Irsku a stanovisko eh, řady malých a středních podniků z vaší země a snad i z jiných zemí. Máte celou řadu kontaktů s jinými združeními, takže máte slovo. Dobré ráno všem. Pane předsedo, vážné poslanky, vážení poslanci, chci poděkovat Breno Kolim, Kolimu, že mi navrhnul, abych zde promluvila. Je to velká přejitost se s vámi podělit o zkušenosti z našich členských podniků v Irsku a v celé Evropské unii. Pokud jde o mou prezentaci, nejdříve bych se chtěla podělit o některé zkušenosti z Irska, s malými a středními podniky a také, jak postupujeme, co je důležité pro, pro přežití v krizi u malých a středních podniků a co je možné udělat, aby tyto podniky mohly růst a konečně také, co můžete udělat vy jako europoslanci, abyste pomohli při vytváření pracovních míst a podpořili další růst. Pokud jde o mou vlastní organizaci, my jsme hlasem drobného podnikání v Irsku a mezinárodně. Máme asi 8,5 tisíce členů ve všech eh, různých podnicích, ve všech různých eh, odvětvích a my jim poskytujeme rady, jak mají vést své podnikání a také, aby měli vše v souladu s legislativou a nabízíme síť pro podnikání mezi jednotlivými podniky a také zastupujeme tyto podniky v klíčových otázkách. Pokud je o Irsko, definici, kterou používá malé a podniku, je to tedy podnik, který má méně než 50 osob. Hovoříme o pojmu malých a středních podniků a vy tomu rozumíte, takže to je méně než 250 zaměstnanců. V Irsku se lišíme, protože naše podniky jsou mnohem menší a jak řekla Joana, o to vlastně tak to není, protože týká osob samostatně výdělečně činných a ty, které pracují ve dvou, ve třech a velká, největší podíl je právě v těchto nejmenších podnicích. A jsou to domácí podniky, které nevyváží a někdy jsou frustrovány z představy, že se stále soustředujeme na potenciální exportéry na, vysoké, na nejvyspělejší technologie. Potřebujeme určitou rovnováhu v naší podpoře, protože potřebujeme podniky ve všech odvětvích ekonomiky. A samozřejmě chceme přivést k růstu a k vývozu, to je skvělé, ale odvádějí sami o sobě obrovskou práci, když zaměstnávají jednoho, dva, tři lidi a myslím, že na to nesmíme zapomínat. Pokud jde o základní pocity, myslím, že se situace celkově zlepšuje. Situace je stabilizovaná a nyní se zabýváme růstem. A tato čísla, i když zatím nejsou úplně nejlepší, tak 50 eh, našich členů považuje své podnikání za dobré nebo velmi dobré a došlo k velkému zlepšení oproti situaci před 12 měsíci. A samozřejmě zaznamenáváme významné změny v předpovědích v Irsku. Nyní se vracíme k tomu, co považujeme za dosažitelný 3-4% růst ročně ze situace, kterou jsme překonali, když jsme překonali záchranný program Trojky. A důvody, které jsme zde zaznamenali, je, že jsme přesvědčili vládu a jsem rád, že Evropská unie směřuje také do situace, kde škrty a vyvážené rozpočty jsou důležité, ale pokud můžete vlastně růst v obtížné situaci, tak to vám skutečně dá tu největ, nejlepší návratnost na, z vašich investic. A podnikatelé vytváří pracovní místa a pracovní místa přinášejí daně a vláda může zajistit redistribuci těchto příjmů. Takže musíme vlastně tento kruh, když hovoříme o politice, a já si myslím, že to je základní sdělení je třeba investovat a potom se nám ty investice vrátí. Není možné ukončovat podnikání. Pokud jde o poučení z krize, a ta jsou také důležitá pro podnikání v celé Evropě. Důležité je říci, že většina podnikatelů neuvažují o tom, co se zde odehrává. Nepřemýšlejí ani o tom, co se děje v národních parlamentech. Prostě vedou své podniky a chtějí tak činit s co nejmenším dopadem ze strany vlády, pokud možno pozitivním. Vláda vyřeší některé problémy za ně, ale vlastně neřeší to, co se odehrává v parlamentech. A poznají, pokud se něco nepovede v tomto směru. A velmi rychle se přizpůsobili v obtížných situacích, například při propouštění, snižování platu a ve snaze tedy přinášet více inovací. Kritické je zvládnout své náklady, aby náklady byly pod kontrolou. A to, co se skutečně přejeme, je, aby vládní náklady, náklady, které jsou vynucované státem, byly pod kontrolou. Některé podniky eh, určují ceny například eh, v oblasti energetiky a pokud jde o nájmy, tak všechny tyto prvky, tam potřebujeme, aby stát eh, zajistil náklady například v oblasti vzdělávání či zdravotnictví, protože to má potom dopad na podnikatelské náklady. A podniky se změnily a přizpůsobily se. A finance jsou velkým problémem pro malé podniky v celé Evropě. I když existuje celá řada nových finančních nástrojů, a ty jsou samozřejmě vítané, a financování z programu COSME je velkým úspěchem. To, co malé podniky v Irsku a určitě v celé Evropě prožívají jako zklamání, je, že mechanismus přístupu je skrze prostředníky. A pokud máte problémy s bankou nezáleží na tom, odkud banka má peníze, ať je to z programu COSME nebo z EIB nebo z jiného zdroje financování, tak narážíte vlastně na jednoho člověka v bance a je to ta osoba, která rozhodne, zda vás podpoří a zda podpoří váš podnik. A my určitě nemáme důvěru, že úroveň kvalifikace lidí v našich bankách, aby pochopili složité podnikatelské záměry a byli schopni podpořit určité, určitý záměr a neho, nehovořili pouze o zajištění a o zárukách a vyhýbání se riziku. Je třeba být mnohem aktivnější v tomto směru. Takže já bych uvítala spíše než, eh, aby Evropská investiční banka eh, čekala na to, že v irské podniky se budou financovat, aby existoval určitý model, kde aktivně se budou snažit o zprostředkování těchto prostředků, aby se dostali na trh protože i když jsme udělali mnoho nových věcí, o tom bude ještě hovořit podrobněji, tak eh, to je vlastně základní problém vyhodnocení rizika na úrovni jednotlivých bank. A také jsme chtěli maximalizovat lidské zdroje. A v kontextu našich eh, rozhovorů týkajících se SBA je třeba doplnit, že odborná příprava a výv- rozvoj jsou klíčové my jsme provedli studie, že 50% všech malých a středních podniků vlastně prožívají úpadek v prvních pěti letech a to je možné redukovat o polovinu, pokud se zlepší eh, manažerské schopnosti a veškeré naše financování odborné přípravy se soustředuje na nezaměstnané. My eh, poskytujeme kvalitaci nezaměstnaným pro práci, která možná neexistuje. A spíše bychom měli možná investovat do podnikatelů a manažérů, kteří již pracují. A to by mělo být eh, jádrem našeho zájmu. Určitě upřednostňuje ty, kteří jsou odvážní, kteří eh, včas se dostali na trh a byli také tvůrčí a novátorští. A možná bych se postal proti svou inovace, protože často to asociujeme pouze s vyspělými technologiemi. Ale bez ohledu na to, zda jde o malý, drobný podnik, zda je to hotel, restaurace nebo domácí výroba, tak každý podnikatel může zdokonalit svůj, svou, své technologie a skrze inovace a služby zákazníkům. A v Irsku máme systém voucherů pro inovace, kde každý podnik, bez ohledu na to, zda vyváží či ne, se každý podnik může přihlásit a získat pomoc pro pokrok vlastního podnikání. Tedy pokud je o priority při růstu, my jsme se ptali podniku, co z těchto pěti faktorů přispěje nejvíce k růstu. A zajímavé je, že vlastně je to vyrovnané podle toho, kde jste v, v podnikatelském cyklu, se lidé domnívají, že je třeba snížit eh, zdanění a máme nedostatek kvalifikace. Takže nemáme dost absolventů v oblasti eh, vědecko-technologické. A tam se snažíme například ve zdravotnictví získat eh, přistěhovalce, ale růst, na druhém místě lidé mají obavy o růst v Evropě. My máme rozsáhlý obchod se Spojenými státy a Spojeným královstvím a určitě bychom uvítali tedy vytrvalý růst v tomto směru a na domácí půdě je třeba mít příznivé prostředí z hlediska fiskálního. Pokud jde o investice, do čeho bychom měli investovat, pod, vlastně rozvoj značky a rozvoj eh, lidských zdrojů, to jsou oblasti, kde by lidé nejvíce investovali. Pokud je o naše priority, jsou podobné všem ostatním podnikům v členských státech. Zabýváme se domácím trhem, jak podpořit domácí poptávku lépe, jak eh, podpořit tvorbu pracovních míst, jak vlastně umístit eh, malé podniky do samotného jádra hospodářské politiky. Když se reguluje nebo připravuje legislativa, potřeba myslet na malé a střední podniky na prvním místě. Veřejné zakázky jsou obrovským tématem pro nás. Ve Francii a Německu jsou mechanizmy, jak podpořit vlastní domácí podniky. A samozřejmě my se držíme litery zákona a často získávají zahraniční podniky. Takže je třeba změnit pro pravidla proto, aby se toho mohly zúčastnit ty malé podniky. A opět zaměstnanost, zákon o zaměstnanosti. Pokud chcete podpořit více pracovních míst, tak je, musí být jednodušší, aby lidé najímali lidi. Pokud je potřeba mít 40 různých položek pro jednu osobu, která by měla nastoupit do práce, tak to je prostě nerovné a nespravedlivé. V zásadě a vím, že už jsem překročila řečnickou dobu, tak přeskočím ten konec, ale co může udělat Evropská unie? Já bych skutečně začala mluvit o tom, hovořit o malých podnicích, spíše než genericky mluvit o malých a středních podnicích, hovořit o těch nejmenších. A zabývat se tím, co potřebují malé podniky a mikropodniky, protože tady získáme zaměstnanost a jak už zde zaznělo, je skutečně zatím je třeba omezit byrokracii, podporovat přístup na trh, podporovat podnikatelství a určitě se pustím do diskuse s vámi a věřím, že naše poznatky našich členů byly dnes eh, vámi přivítány. Děkuji vám. Thank you very much, madam. Um, Děkuji vám. Při ležitosti zeleného růstu pro malé střední podniky, to je název naší zprávy. A já se obracím na zpravodaje, pana Debakera, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž oběma řečnicím za eh, toto velice angažované emoční apely pro malé střední podniky. Určitě zde najdete souznění. Na začátek bych předeslal, že opravdu sdílím tu frustraci když hovoříte o různých daňových režimech, různých pravidlech pro pracovní trh, což jsou obrovské překážky pro ten teoreticky jednotný trh právě pro malého podnikatele. Takže tady se musí Evropská komise zhostit své odpovědnosti a musíme to ještě dále rozebírat. Mám konkrétní otázku pro obě z vás. Je nám známo, že zejména v oblasti životního prostředí na komunitární úrovni je mnoho pravidel. My se snažíme docílit určité snesitelnosti, ale zároveň dosáhnout určitých cílů na celoevropské úrovni. Hovoříme o inteligentní úpravě, lepší úpravě. Rovněž pan místopředseda komise, který je odpovědný za snižování byrokracie, o tom hovoří. Měli bychom ale začít hovořit i přímo o snižování regulativního rámce. Ale to už je jiné téma případně a nyní už ta otázka na vás. Myslíte si, že určitá pravidla by e, měla být, že malé střední podniky by, měla, by měly být vyňaty z určitých pravidel a pokud ne, tak jak by ta pravidla měla být upravena, aby byla snesitelná pro malé střední podniky? A nyní Paul Rubik. Tady rovněž e, e, ten program STAR by mohl být takto pojímat. Děkuji vám mnohokrát za tuto iniciativu. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom se starali o to, abychom v Evropě měli takové výrobky a takové služby, které mohou být nakupovány v celém světě. A k tomu je samozřejmě zapotřebí eh, nezbytné infrastruktury a podpory. Eh, jsme v digitálním vnitřním trhu, který musíme lépe zorganizovat. Eh, jsme na energetickém jednotném trhu. Otázka využívání strategií vnitřního trhu musí být prioritou. Odbourávání hranic a eh, také poskytování optimální infrastruktury pro hospodářskou soutěž. Mm, a tady, když se hovoří o public-private modelech, ty musí být také prioritní proto, aby poskytly nezbytný základ. Druhá věc je samozřejmě, že na podnicích eh, musí být eh, příjmy vyšší než výdaje a to dnes už není samozřejmostí ale eh, během pěti let mého studia ekonomie jsem se poučil, že když někdo píše pět let černá čísla, zbyde něco pro to, aby člověk mohl investovat do kapitálu a při, když je tady rizikový kapitál, dostanou se úvěry a když se dostanou úvěry, tak zase můžou, mohou být poskytnuty garance, které jsou tak důležité. Je třeba vypracovat si faktor likvidity, to je onen problém. A toto zpracování si této problematiky znamená soustředit se na výrobky a služby, které mohou zákazníci tež nakupovat. To znamená, musíme se podívat na to, aby rizikový kapitál na podnicích byl přítomen na podnicích. Víme, že zdaňování zejména u malých a středně velkých podniků je velice silné. 80% daní, které se vybírá v Evropě, pochází eh, z výkonu malých a středně velkých podniků. A když vidíme, že mezinárodní koncerny platí jenom 4%, pak tady je tedy hrubý nepoměr a my si samozřejmě přejeme, aby malé a středně velké podniky platily stejně malé daně jako velké podniky. Jedině tak mohou být konkurenceschopné a v této souvislosti také úspěšně růst. A to je úlohou DG eh, pro růst, generální ředitelství pro růst, aby, aby se tam soustředovali na to, jak pomoci podmínku přetvoření rizikového kapitálu který by znamenal určitou páku pro možnost vzít si půjčku, protože když nemáte rizikový kapitál, nedostanete úvěr. To předepisuje předpis eh, z Bazile 3. Ehm, máme tady problém s tím, že tady máme podniky, které rostou velice rychle, ale které jsou ve veřejnosti poměrně neznámé, ale které si vzali za cíl dobít světový trh. Proto je třeba rozvíjet takové strategie, jak našim malým a středně velkým rychle rostoucím podnikům můžeme pomoci v tom, aby se stabilizovali na mezinárodní úrovni. Tady se jedná především o dohody VTO, Světové obchodní organizace, které byly nebo se ratifikují v všech členských státech. E, další velkou roli hrají i jiné faktory, jakož i bilaterální obchodní dohody, které především pro malé a středně velké podniky hrají tak velkou roli, aby mohly obstát na mezinárodním trhu. A poslední bod. Francie vytvořila deset bezdaňových zón, kde podniky, které začínají prvním rokem, neplatí daně a poplatky tak, aby si mohli nahospodařit nezbytný rizikový kapitál. Moje otázka je, co si myslíte i takové koncepci? Další řečník, Januš Levandovský. Před dvěmi lety odpovídal za zprávu o Ehm, či spíše byl komisařem právě u tedy finančního rámce, kosme a tak dále. Ano, stále ještě se v Evropě snažíme řídit nedostatky. Cokoliv zde řekneme a zní to politicky korektně, tak v praxi bohužel situace malých středních podniků není uspokojivá v Evropě, zejména v Jižní Evropě, kde z velké míry musí spolehat na samofinancování. A řeknu-li to brutálně, když vidíme, jak se masivně pouští zejména mladá generace do rizikového podnikání, tak to je migrace. Migrace například i do Irska. Eh, když se podíváme na opravdu skromné nástroje, které máme, tak co nám zbývá, je regulační rámec. A já tady mám dvě otázky týkající se právě tohoto rámce. První, to už zmínil Paul Rubik, totiž ten scházející e, mezičlánek instituce rizikového kapitálu, podnikatelského kapitálu, jak to legislativně pojmout. A druhá věc, přístup k riziku, kulturní pojímání rizika a akceptace rizika. Například v USA je e, riziko a případné selhání nějakého podniku akceptováno. Je to něco, co patří k podnikání. A nyní se ptám, jak změníme úplný dezástr do měkkého přistání, jak umožníme těm, kterým se něco nezdařilo, začít znovu. Děkuji. Adam Gierek z velmi průmyslového regionu, kde vzniká mnoho malých středních podniků. Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky bychom měli okamžitě rozdělit na dva typy. Ty, které poskytují služby a výrobní. Ehm, ve službách je to snad mnohem snažší. Ehm, výrobní malé střední podniky jsou jednak dražší, jednak potřebují výbavu, musí být technologicky nějak vybaveny. A to rozlišení je zásadní. Eh, já bych se právě k tomu chtěl vyjádřit. Eh, v dnešní době svět vyrábí, všichni chtějí buď tvořit nebo prodávat a v praxi jsou už trhy v podstatě nasyceny. Malé střední podniky často neprorazí na trh, kde už se zdá, že všichni všechno mají. Je to obtížné Druhá věc ale je, pokud se jim podaří dostat se do určité sítě, kde máme malý střední podnik, který závisí na nějaké velké síti, na nějakém větším systému. A finanční stránka, ano, není zanedbatelná, má určitý význam. Kosma, FC a tak dále, ty páky, záleží na nich Kromě toho ale nesmíme zapomínat na prostředí právní, duševní, to, kde ten malý střední podnik funguje, tedy jak v oblasti duševního vlastnictví, a tady bych hned rád přihlásil určitou stížnost jménem některých MSP v Polsku. Totiž patent ten jednotný evropský patent pro 25 členských států život komplikuje našim malým středním podnikům, protože někdo, kdo chce někam investovat, tak si v podstatě není schopen zjistit v tom složitém bludišti, zda neporušuje něčí duševní vlastnictví. A pak druhá věc Know-how v oblasti vědní, to je velice široký koncept a zdá se, že znovu tvoříme monopol. A čím více takových monopolů bude vznikat, tím obtížnější bude pro výrobní podnik poprat se s konceptem takzvaného eh, obchodního tajemství. Tam rovněž si myslím, že se musíme na to posvítit. Měli bychom se zaměřit spíše na takové příznivé prostředí pro fungování MSP, mezi jinými i na, oblast, i na úrovni městských samozpráv, tak abychom podporovali regionální uzly, obchodní uzly. Ty inovace, ty se dokážou ubránit sami. Ty v podstatě vznikají, protože je na trhu nějaká mezera. Ale nějaký regionální výrobní podnik, ten bude schopen fungovat, pokud v regionu budou ty při slušné podmínky. Eh, už jste hovořil, pane kolego, tři minuty, takže vždy se držte spíše, kolegové, toho dvouminutového, dvouminutového limitu. Eh, pan kolega Ransdorf jako stínový zpravodaj eh, za GUE ale nahradí ho dnes pan Sirikiotis. Děkuji, Pan Razdorf je stínovým zpravodajem, takže bych rád pohovořil v jeho jméni. Nejprve bych rád poděkoval oběma dámám za jejich velice zajímavé analýzy. My všichni se shodneme v tom, že malé a středně velké podniky jsou páteří našich národních ekonomik a proto je nezbytné, vytvořit pro ně takové prostředí, aby bylo příznivé pro jejich podnikání. Já bych rád položil otázku oběma dámám. Plánuje komise opatření pro podporu malých a středně velkých podniků, zejména v oněch státech, které trpí obzvláště hospodářskou krizí. Tady se vztahuje především na jeho evropské státy, kde Eh, byla prováděna velice přísná memoranda, což v těchto zemích vede k tomu, že padá jeden podnik za druhým, malý podnik, malé podniky, které musí zavírat a tím pádem se zvyšuje nezaměstnanost. Ptám se tedy, jaká opatření mohou být realizována proto, aby se snížily dopady této krize na trhu, aby byly udržovány na minimální míře. Víme, že tady hrají velkou roli, tak, roli také nadnárodní podniky. Paní Graham tady hovořila o mikropodnicích, o těch nejmenších podnicích, kteří mají pouze malé možnosti nemají dostatek prostředků pro to, aby se dostali k financování. A paní Drake bych se rád ještě zeptal, vy jste hovořila o těch 35 milionech eur, které mají být dány k dispozici ze strany Evropské unie. V roce 2012 už byla zahájena diskuse v souvislosti se státními dotacemi a bez podílu státu a bez podílu Evropské unie na financování malých a středních podniků je prostě nemožné, aby tyto překonaly důsledky krize. Děkuji. Great Paní Teresa Griffin, velký fanoušek inovací. Děkuji, pane předsedo. Jano, vy jste hovořila o vývoji klastrové strategie pro růst. Jak zajistíme, že poučení z toho, co Patrice popsala, bude zapracováno do růstové strategie potřeby mikropodniků. Jak Patrice řekla, většina růstu v severovýchodní Anglii je právě v mikropodnicích a ve združení malých podniků, tedy je třeba zajistit, aby finanční prostřednice a podpora podniků a odborná příprava a profesní rozvoj budou relevantní pro potřeby malých a středních podniků. Eh, došlo k novátorské práci ve snaze redukovat úroveň zprostředkovatelů a zajistit, aby se mohly tyto klastry vzájemně podporovat, pokud je o financování a také poučíte se ze strukturálních fondů, jo, ano, protože v mém regionu máme Liverpool, Manchester a další města a tam se velmi novátorsky pracuje s klastry poučíme se z projektu strukturálních fondů v této strategii. Naprosto souhlasím s kolegou Adamem, pokud jde o ochranu práv duševního vlastnictví. To je velmi naléhavý, vyhrocený problém a konečně mohli, jak to zapadá do širší průmyslové politiky a ekonomické politiky. Zejména ve Spenem království máme podle mého názoru, pane předsedo, skutečně hrůznou mezeru, pokud jde o pohlaví a etnickou mezeru, pokud jde o podnikání. Co s tím uděláme, pokud jde o překlenutí těchto mezer v našich politikách, aby tedy skutečně naše politika podporovala rovnost pro všechny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem pan Kelly, možná jiný pohled na asociaci malých firm v Irsku. Děkuji, pane předsedo, děkuji Joáně a Patrici za prezentace. A vlastně se vzájemně doplňují, protože Joana poukázala na pnutí, které existuje na evropské úrovni a vlastně Patrice říká, že se to často nepromítá až do samotného terénu. A to Patrice poukázala na ten problém o čem vlastně hovoříme, když mluvíme o malých a středních podnicích. V Firsku je to do 50 zaměstnanců a pokud jde o legislativu, test pro malé a střední podniky, je třeba to rozdělit a mít různé kategorie a různý způsob zacházení pro velké, střední, malé a mikro. 99% našich eh, průmyslů našeho promyslu, tedy tak to funguje a někdy se zdá, že to neodpovídá realitě, jak k ním přistupujeme. Kosme je plný dobrých úmyslů, ale zprostředkovatele ne, sehrávají tu pozitivní roli, kterou by mohli sehrávat. A irská vláda chce omezit byrokracii a komplikace, které existují pro malé a střední podniky. A konečně hovoříte o kvalifikaci, je to věc řešena a jak by mohla být řešena, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do malých a středních podniků, měli nezbytnou kvalifikaci pro tuto práci. A to sdělení bylo pozitivní, protože 30 podniků v Irsku chce zvýšit zaměstnanost a to je velmi pouzbudivé. Děkuji. Děkuji, pan Borel je dalším řečníkem. Mm, pane předsedo. Diskuse o politice k podpoře malých a středně velkých podniků v Evropě je obtížná když si uvědomíme, že daňová zátěž se naprosto liší v 28 členských státech. Určité země nasazují daňové pobídky pro eh, povzbuzení a přilákání podniků, které neexistují, které působí v jiných zemích. Na Irsko to dělá velice úspěšně. Evropská unie se musí proto také zaobírat daňovými otázkami, eh, zdaňování v jednotlivých členských státech. Také to musí být součástí evropské politiky. Deo. Děkuji, paní Sandel. Si, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si jeden komentář a položím otázku. Nejdříve chci vyzdvihnout eh, úsilí a dobré úmysly ale bohužel v terénu, když se setkáváte s podnikateli, tak eh, tyto úmysly se nenutně promítnou do skutečnosti a není to tak pocitováno. Pro malé a střední podniky je to skutečně křížová cesta, když chcete nalézt správnou informaci a to najdete na internetu, ale často je to v angličtině, takže problém jazyka. Křížová cesta pokračuje. Hledáte správného partnera správného prostředníka v oblasti financí, abyste našli i příslušnou obchodní komoru a podobně. Potom e, vy dáte dohromady celou složku a jste podrobeni velmi nákladným kontrolám pro podniky. To je první komentář. Je to stále velmi složité přes veškerou dobrou vůli, kterou zde projevujeme. Otázka pro paní Drake. Vy jste zmínila mm, míru obnovy podniků, které jsou podporovány v rámci Horizontu 2020. Říkala jste, že řada nových podniků se objevuje v tomto programu. Já bych uvítala informace o podnicích, které již byly podporovány, zdá mají možnost eh, podat novou žádost, zda tak činí, a nebo snad byly odrazeny eh, těžkými prvními pokusy. Děkuji. Kolega Maška. Eh, děkuji, pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl v Irsku Těsně před eh, vypuknutím krize a mm, byl jsem zpravodajem pro rozpočet Evropské unie. Viděl jsem, jak ta velká bublina se stále nafukuje a věděli jsme, že bude muset prasknout. Proto mě velmi těší, že se Irsko tak rychle vzpamatovalo, že jste natolik flexibilní, že cítím pozitivní náladu ze strany vašich podniků, protože pozitivní nálada může se hrát velice významnou roli. Souhlasím s panem Rubikem, že je důležité, důležité, aby byl podnik koncem roku v zisku. Ano, je to důležité, ale rovněž tak je důležité, aby podnik měl dostatečný <clears throat> finanční tok. Někdy můžete být na papíru zisk, ale když nemáte zdroje, můžete zkrachovat, když vykazujete velký zisk. A to je velmi důležité. Proto se chci zeptat, my jako parlament a rada jsme před několika měsíci schválili, že je nezbytné, aby si firmy platily do 30 dnů a v oblasti zdravotnictví do 60 dnů maximálně, což se nedodržuje a to je obrovský problém. Chci se tedy zeptat, jak vy pocitujete finanční disciplínu v Irsku, jak vy pocitujete přístup k financí. U nás jenom 4% podnikatelů má dostatek financí z vlastních zdrojů, aby se mohli rozvíjet. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát. Eh, Madame Kappel. Paní Kappel. Danke, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala oběma dámám za ty zajímavé přednášky, zejména paní Drejkové, která ve své roli jako zvláštní zmocněnkyně pro malé středně velké podniky eh, bude zastávat velice významnou funkci, funkci, protože my všichni víme, eh, že význam malých a středně velkých podniků eh, působí tak, že 99% je strukturováno v malých a středně velkých podnikem a dvě třetiny zaměstnanců pracují v malých a středně velkých podnicích a 80 daňové zátěže spadá právě na malá a středně velké podniky. Proto úhel našeho pohledu nemůže být nikdy dostatečně zaměřen na malé a středně velké podniky a politika se musí postarat o to, o to jsem také hovořila paní Drejková, že rámcové podmínky pro malé a středně velké podmínky musí být takové, aby mohly prosperovat a na konci roku nahospodařovali zisk a nikoli v mínusy. Eh, samozřejmě vy jste hovořila o nezbytnosti odbourávání byrokracie, o opatřeních tady stále prostě v rámci specifických ehm, doporučení pro jednotlivé státy. Eh, jsou doporučení, jak v, u nich specificky lze odbourávat demokracii. Ale když hovoříme o odbourávání byrokracie, mohu také jít do oblasti obchodních překážek, protože tady je také spousta byrokrativních překážek. Co se týče financování, <clears throat> paní Kala na tom také hovořila, že to je nejdůležitější pro malé a střední velké podniky, aby měli přístup k možnostem financování, což je důležité i v rámci horizontu 2014 eh, až 2020. Moje prozba. Hovořilo se o příkladu Paula Rubiku, například ty bezdaňové zóny, bezdaňová pásma ve Francii. Mohla byste si představit i něco takového, co by bylo eh, začleněno do země specifických doporučení a co do vytváření klasterů, zejména při zapojení více malých a středně velkých podniků. My s tím máme v Rakousku zkušenosti. Mohl by to být takový osvědčený postup, jak odbourávat byrokracii? Thank you very much. Mr. Martel. Děkuji, pan Martel. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych uh, poděkovat za soustředění na úlohu malých a středních podniků v Evropě, protože se hrávají klíčovou úlohu. A než položím otázku, chtěl bych e, zmínit věci, které mi, které mi trochu vadí. Protože pokud organizovat růst je snížit cenu práce, cenu daně, daně a statut zaměstnance a tak dále a tak podobně, tak to není hezký projekt pro nabízení Evropy. Byl by to spíš projekt pro uh, zvětšování hnízda extremistů. Vy jste zmínili financování eh, mikropodniků. Je třeba nazývat věci pravým jménem. Jaká je úloha bank? Jaká je úloha bank v krizi? Já nevím, jaké je to v Irsku nebo jinde. V Francii hráli špinavou hru. Prakticky nikdy se nedrželi požadavku na financování malých podniků a některé kvůli tomu zkrachovali. Za druhé, jak je, je úloha, jaká je úloha velkých nadnárodních podniků, velkých objednavatelů, kteří zaměstnávají jako subdodavatelé malé podniky a, a slouží jako zdroj provozního kapitálu. Některé podniky platí eh, po 120 dnech, protože to je podmínka získání eh, objednávky a tady také musíme se stavit proti vlastně této roli objednavatelů a potom klastry malých podniků a mikropodniků. Je to zajímavá myšlenka, k tomu byste se mohli vrátit, protože klastry mají nabádat ke spolupráci malých podniků. To je dobrý nápad. A myslím, že bychom měli podporovat osvědčené postupy. Já jsem byl před lety na severu Itálie, kde myšlenka spojit prostředky pro výzkum a vývoj pro marketing výrobku, protože společně jste silnější a je třeba eh, jít na lov společně v tlupě. A jaké prostředky máte pro přípravu a kvalifikaci malých podniků? A to jsou často chudí příbuzní eh, přístupu k vzdělání. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji vám moc krát. A jako poslední řečník, pan Maragal. A posléze se obrátím na řečníka. Krásný dobrý den. Krásný dobrý den, velice rychle děkuji mnohokrát za obě přednášky. Já bych Eh, se pouze chtěl odkázat na to, co se děje v mé zemi ve Španělsku, zejména v Katalánsku, kde je velice specifická podnikatelská struktura. Domnívám se, že to souvisí s částí vašeho předna- vaší přednášky, ale ne s celou. Eh, máme tady samozřejmě eh, s důležitou daňovou strukturu, která dopadá na malé a středně velké podniky, ale máme tři prvky, kde máme určitý rozdíl. Přístup k úvěrům E, náklady za energii e, a rozdíl mezi naším sektorem a jiným sektorem ve střední Evropě je takřka dvojnásobná. V negativním slova smyslu, když tady hovoříte o harmonizaci nezbytné v Evropě, myslí si, že ta by byla nezbytná zejmě tady. E, samozřejmě je, nedůlež, je důležitá i státní a regionální úroveň, ale myslím si, že zcela zjevně tady nás čeká široké pole působnosti pro Evropu. Zde u nás ve Španělsku, zejména v Katalánsku, máme, nemáme malé a středně velké podniky, my máme jenom malé. Máme velice málo středně velkých podniků. A to je také téma politiky, soustředěvání prostředků a získávání větších možností pro tyto podniky. Další věc, specifická otázka. Myslím si, že je třeba investovat do profesního vzdělávání a do propojování tohoto vzdělávání ve vzdělávacích centrech právě se skutečnou praxí v těchto malých a středně velkých podnicích, protože tato komunikace a propojení tady neexistuje mm, právě vzhledem k velikosti, či eh, k malé velikosti těch malých podniků. A proto si myslím, eh, že je důležité, aby pro získání inovací tady k tomuto propojení docházelo. A potom, co jsme tady ještě slyšeli, Myslím si, že se ubírá ta politika dobrým směrem, ale myslím si, že když se podíváme na velké a malé struktury pro malé a středně velké podniky, jsou nedostatečné. Myslím si, že třeba uvažovat také o tomto plánu ve spojení s s tím plánem pro malé a středně velké podniky pomyšlet více na lokální a regionální administrativní úrovně, které zde hrají velkou roli. Děkuji všem tazatelům a kolegům. Dodám ještě, že Joanna Drake původně pochází z Malty. Tam i studovala, studovala rovněž v Brugách a byla předsedkyní zastoupení Malty při EU. Takže máte zkušenosti, nikoli pouze z maltéského pohledu, ale rovněž dobrý přehled o tom, jak komise funguje z pohledu členského státu. Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji všem váženým poslancům za veškeré jejich otázky a za ten eminentní zájem o tuto problematiku MSP. Musím se omezit na tu podstatu těch otázek, bohužel na samém začátku, dovolíte-li, začnu těmi komentáři, tou kritikou a oprávněnou v podstatě kritikou v oblasti těch finančních nástrojů. Zmínila ji i Patricie. A způsob, jak je vše zorganizováno ve spolupráci s těmi prostředníky, tedy finančními institucemi a bankami, které už tam jsou a v podstatě nelze od nich čekat, že budou vyhledávat eh, ty, kteří by ty úvěry dostat měli. Na začátku řeknu, že my vybízíme k tomu, aby se banky hlásily. Je to takové neustálé pozvání pro všechny banky, které se chtějí stát těmi které budou spolupracovat se svými zákazníky MSP. My v rámci sítě Enterprise Europe v tom 25-letém trvání, už v té nové podobě Enterprise Europe, začneme v rámci takové posílené kapacity poradenských služeb a partnerském uspořádání mezi regionálními agenturami pro rozvoj, představiteli MSP a členskými státy. Budeme se snažit je vybavit správnými dovednostmi, tak aby mohli pomáhat malým středním podnikům, rovněž i argumentovat ve prospěch získávání nějakých finančních prostředků, což samozřejmě bohužel neznamená záruku, že banka dokáže spravedlivě rozhodnout o projektu. A že ten MSP ty prostředky dostane a že nějaký MSP, který má něco, co je mimořádné, nějaký program, je dostane automaticky. Ale poskytne to určitou páku. Rovněž využij této příležitosti k tomu, abych potrhla, že i my se intenzivněji budeme vědovat například zpřístupňování proškolení a kvalifikací těm bankéřům, kteří budou pracovat s našimi finančními nástroji, aby lépe pochopili, oč jde v tom odvětví MSP. A otázka zátěže a toho think small first, tedy nejdříve uvažuji v malém a otázka případných výjimek pro malé střední podniky. Ono to samé malé střední podniky nijak neprosazují. Nelíbí se jim to. Máme už ten takzvaný test MSP. My se snažíme jako komise nikoli pouze trvat na tom prostřednictvím generálního sekretáře a jiných služeb, které nemají ve svém středobodu MSP, aby opravdu od samého začátku vždy zohledňovali a měli na paměti dopad pro malý a střední podnik. Jak víte, nedávno došlo k přeskumu těch vodítek pro dopadové analýzy a v rámci toho usnesení, o které hlasoval parlament, tak i tam se spíše ke všemu přistupovalo z pohledu posilování seriózního přístupu k vyhodnocení dopadů. a toho, aby vyhodnocení dopadů něčeho na malý střední podnik bylo opravdu spolehlivé. Tedy řekl bych, řekla bych, to spojení toho nejdříve myslet v malém a pak důsledně uplatňovat ty guidelines, ujistit se, že veškeré předpoklady v rámci programu REFIT, které už pro dnešní dobu nejsou tím správným, měly být přepracovány, aby byly přizpůsobeny aktuálním cílům, novým cílům, že spíše to by měl být ten způsob, jak na to do budoucna, než tvořit nějaké výjimky z legislativních aktů. Zelené příležitosti sami o sobě. Tam odkážu na zelený akční plán. Ten vznikl a byl uveden do praxe v průběhu letošního roku a tam je cílem lépe vybavit malý střední podnik proto, aby se mohl ukázat o zdroje a zároveň o příležitosti k podnikání na zeleném trhu. Tam se snažíme do toho zapojovat zainteresované strany v rámci zelené ekonomiky, zelených trhů a malé střední podniky, tak aby vše, když se to skombinuje, bylo na svém místě a vyhodnocení je něčím novým pro malé střední podniky. Například taková pozorovatelna pro energetickou úspornost a úspornost v oblasti zdrojů pro malé střední podniky a pak poradenství těm malým středním podnikům, jak mohou fungovat úsporněji a vstoupit na tento zelený trh. Kapitálové zajištění. Tady odkážu na nástroj kosme. Rizikový kapitál ano, zatím schází pro malé střední podniky ve velké míře. To je pravda. A my v rámci konzultace SBA přicházíme s tím, že trh pro rizikové kapitalisty je s veškerým vědomím budován v Evropě právě z pohledu malých středních podniků a zajišťování jim nových zdrojů. Jedná se o opravdu životaschopnou příležitost. Sice eh, peněžní prostředky jsou v rámci SIPu omezené, ale přece jen páka byla 21 miliard eur. Tam byl ten poměr jedno ke téměř 30 eurům. Tedy obrovský dopad to mělo. U kosme to bude podobné. Máme sice pravidla Solvency 2, která umožňují soukromým institucionálním investorům širší pole působnosti a rovněž diver, diversifikace finančních zdrojů pro kosme je tam zabudována do toho systému a souhlasím s vámi, že bychom se měli soustředit na tuto problematiku v rámci nového SPA a u toho Small Business Actu a tam čekáme ještě na zpětnou vazbu. Už máme mnoho podnětných reakcí, ale doufáme, že ještě více se dozvíme. 70 až 80 toho, co se děje v rámci eh, Small Business Act, už se setkává s pozitivní reakcí. A nyní 17 evropských zemí, či spíše jihoevropské země. Co pro ně děláme? Věnujeme se jim nějak zvlášť? Samozřejmě máme iniciativu pro MSP, ta je stále ještě testována a tady vyzýváme členské státy, aby právě část svých strukturálních fondů vyčlenili těch finančních nástrojů, tedy vyčlenili na investice do strategických investic, které budou nejvhodnější pro malé střední podniky. Rovněž ten Junckerův fond směřuje tímto směrem. A pro vaši informaci, největší právě to byla oblast, kde v rámci SIPu se do toho přihlasovali uchazeči a rovněž i fond EFSI vyzývá členské státy, aby se věnovali malým středním podnikům v oblasti strategických investic a bude to součástí i paktu stability a růstu. Strategie v oblasti růstu, jenom slovíčko. E, co má v úmyslu komise na 2016? Klastrová strategie se soustředí na uvolnění potenciálu těch e, nových vznikajících e, odvětví, ať už prostřednictvím transformace už stávajících odvětví, anebo podpoří vznik nových odvětví rovněž prostřednictvím přeshraniční spolupráce, regioniční spolupráce. Klastry vždy znamenají inovaci. Tak to vidíme my. Združujeme menší a větší firmy společně a obě strany z toho těží. Kvalifikace, dovednosti, O tom rovněž byla otázka. Ano, ujali jsme se toho jako nové priority v rámci SPA. Komunikace, tady nemůžeme předstírat, že už jsme příliš na blízku těm 23 milionům malých středních podniků. Tady musíme spolehat na spolupráci například s jejich združeními, organizacemi, s jinými prostředníky, se vším, co je rovněž součástí toho Small Business Actu. Ale máme i poradenské služby, které jsou přítomny v různých regionech a jejichž povinností je se vzájemně eh, komunikovat a vytvářet správné podhoubí pro malý střední podnik. Děkuji. A nyní Patricia Kalas, absolventka Irské univerzity. A Patricia sama obdržela cenu podnikatelky roku 2007 a je nositelkou ještě i jiných dalších cen a opravdu spolupracuje intenzivně s irskou vládou jako šéfka svého zrušení a rovněž je členkou výboru pro Business Europe eh, pro podnikání. Thank you. Děkuji. Jako Johna eh, tematicky združím otázky a začnu u výroby. A koncept klastrů protože v řadě zemí EU my jsme se také posunuli směrem ke službám a nyní opět e, se zaměřujeme spíše na e, výrobu a je to vedeno samotnými podnikateli. Naše organizace součástí IBECu, který zastupuje veškerý e, svět podnikání a Všichni výrobci v průmyslu eh, hovoří eh, mezi sebou, sdílejí osvědčené postupy a je to tedy specifická odpovědnost podnikatelů, aby v tomto směru ukazoval, co je třeba udělat a máme štěstí v tom, že naše země je malá. Takže nadnárodní podniky jsou v konkrétních městech, tedy veškeré informační a komunikační technologie a ty jsou združeny v klastrech a podporují své pracovníky, aby byli novátorští a aby zakládali tedy nezávislé firmy. Pokud jde o duševní vlastnictví, tak postupovali velmi kreativně a v zásadě si myslí, že velmi dobré, aby vlastně zaměstnanci přicházeli s novými náměty. A byla, byla to záležitost zejména tedy průmyslu a my jsme to podporovali granty a zdroje financování. Je třeba, my máme z vlastní agenturu Enterprise Ireland a mají, ne, nevědí, že to vlastně přichází od Kosmy nebo od dalších programů, které jsou v pozadí. A pro výrobní sféru je mnohem více prostředků k dispozici a to je velmi pozitivní. A uznáváme, že je nákladnější vytvořit výrobní kapacity. Pokud jde o regulaci, my jsme měli seminář tento týden, kde byla zastoupena OECD a kolegové z, z Velké Británie. A my jsme vděční za to, co proběhlo ve Velké Británii. A pokud je něco takového povinné, pokud jsou reálné cíle, reálné sankce a do, dokud to tak nebude, tak se k tomu budou vlády přihlašovat pouze formálně. A tady nehovoříme pouze o makroregulaci. A my s tím souhlasíme a my chceme usnadnit podnikatelům, aby se s tím vyrovnali. Pokud, pokud eh, formulář dává smysl, tak ho vyplním. A na této úrovni tedy pocítí podniky dopad eh, odstranění zbytečné byrokracie. A já jsem neřek, já neříkám, že se zbavíme pracovně právních předpisů, ale například máme předpisy o pracovní době. A tato legislativa vlastně vznikla před eh, objevem e-mailů, tak eh, tam jsou uvedeny, je pracovní doba Pracovní doba v týdnu je následující a stačilo by, tato místnost by byla plná, kdybychom e, postupovali podle těchto předpisů. Pokud je o pozdní platby, e, e, proběhl opět seminář a kampaň a platby v Irsku jsou v průměru 66, po 66 dnech a když začala krize, tak eh, my jsme říkali, že je třeba dávat příklad a pomáhat podnikům v po směru a vláda platí do 15 dnů a banky také platí do 15 dnů. Takže je to možné je, a je třeba, pokud tyto závazky existují, je dodržovat. Diskutujeme, zda by to mělo být 30 dnů, zda by splatnost měla být do 30 dnů a u některých smluv je ta doba delší, ale nemůžeme říci povinně 30 dnů. Malá ekonomika v Evropské unii, která je otevřená, prostě toto nemůže toto uložit. Kdyby to bylo celoevropsky uloženo, souhlasili by s tím nadnárodní podniky kvůli nám? Je to otázka. Není možné rozhodovat izolovaně na úrovni EU například, protože nechceme podvázat konkurenceschopnost našich podniků, ale je třeba tento problém vyřešit a také se zabývat osvědčenými postupy a korekci chování a měnit kulturní prostředí, ale opět, pokud se to dá měřit, pokud takový cíl je, tak je potřeba ho naplnit. Pokud, co se týče kvalifikace a kvalifikační základny, to musí opět podnikatele eh, vést. Pokud je o mechanizmy financování, máme eh, opět eh, systém, kde podniky vytvářejí klastry a vytvářejí takzvanou síť kvalifikace. A prostředky přicházejí z Evropské unie a dochází k tedy k odborné přípravě pracovníků, ale ty prostředky jsou velmi malé oproti jiným agenturám, které kvalifikují nezaměstnané bez ohledu na to, co potřebují eh, podniky. A pokud jde o rozvoj managementu, a prostě některé věci management ne, neví a je třeba zajistit podporu, protože je třeba se snažit eh, podporovat kvalifikaci, která souvisí s podnikáním. my jsme změnili kvalifik- eh, předpisy týkající se úpadku, na, prodloužili jsme lhuty na tři roky a tam musíme být mnohem aktivní, pokud jde o takzvanou druhou šanci. A pouči, tedy úpadek, neúspěch je poučením a lidé, kteří zažili neúspěch a kteří odepsali dluhy, si to pamatují řadu let a budou se snažit napravit eh, svou pověst. Takže tady je potřeba se s tímto vyrovnat a platí to v celé Evropské unii. Pokud chcete být úspěšní, jak se musíte smířit tím, že prostě součástí toho procesu je i neúspěch, ale zatím jsme se tomu nevěnovali dostatečně pokud jde o podnikatelství u, mezi menšinami. Ano, cílené programy existují pro ženy a pro etnické menšiny a v rámci programu Equal na úrovni Evropské unie v celé řadě členských států, když jsme měli 200 tisíc neirských zaměstnanců, tak jsme si kladli otázku, jak jim pomoci založit podnik. A v té původní fázi vyžadují programy specificky zaměřené na sebe, buď z hlediska pohlaví nebo z hlediska etnicity, ale velmi rychle se chtějí zapojit do základního proudu a vstupují do organizace, jako je ta moje a určitě je dobré financovat programy pro zakládání podniků, aby tyto skupiny, a zejména například mladé, aby mohly takto postupovat. Osvědčené postupy. Každá kvalitní politika, kterou posazujeme, vlastně vznikla někde jinde v Evropě, takže to je zásadní. Ale pro naši komunikaci je těžko komunikovat s malými podniky, takže vám nezávidím, nezávidím váš úkol, ale potřebujete správné informace pokud je internetové stránky, opět, jenom otevřela jsem si stránky Kosmy, je tam krásná mapa, naš, na, našla jsem tam informace z Irska, které jsem potřebovala, takže tak to může fungovat. Konečně daňová politika. Každá země a každá vláda eh, dělá to, co, to, co dělá Irsko. A některé Některé země mají nižší daň z příjmu právnických osob než Irsko jako základní sazbu. A pro pohledu malé firmy máme pocit, že nemáme v současnosti podporu naší vlády, která by uznávala podnikatelství a například zisk, kapitálové, daň z kapitálových zisků a další aspekty které se týkají tedy například ekvivalentu ve Spojeném Ve je to 10%, takže je třeba se zabývat i těmito aspekty fiskální politiky. Děkuji, děkuji vám oběma, děkuji našim řečnicím za jejich prezentace i velmi široké a obsažné a kvalitní odpovědi. Děkuji vám mnohokrát. The next part of our hearing. Další kolo našich slyšení. Přístup malých středních podniků k financování, soukromé a veřejné financování. A nyní se obracím na pana Guy Geldofa. Po výměně názorů a diskusích týkajících se podnikání v rámci malých středních podniků ze všech stran, ze všech stran světa, evropské pevniny, tedy i se severu a z jihu, se vracíme do srdce evropské pevniny. Pan Guy Geldhoff je absolventem z roku 1991 podnikatelské školy Solvay na univerzitě v Bruselu a byl velice silně zapojen jako vedoucí týmu v konzultačních firmách, například McKinsey, i v konsultingové společnosti Solvay a byl generálním tajemníkem Združení pro rizikové kapitalisty v letech 2007 až 2011 a stále ještě v tomto združení a i v jiných působí. Nyní se obracím na našeho hosta, aby se sám ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem zvyklý mačkat knoflíky. Ano, výborně, už to funguje. Vše u nás funguje, říká předseda. Na začátku bych rád poděkoval za tu příležitost, že se mohu obrátit jako někdo, kdo se zabývá otázkou rizikového kapitálu, na vás. Domnívám se totiž, že právě rizikový kapitál, ten podnikatelský kapitál, by měl být dlouhodobým partnerem malých středních podniků a pomáhat jim v růstu. Je důležité, aby vznikaly malé střední podniky, ale jakmile už vzniknou, tak záleží stejně tak na tom, aby dokázali růst. Rovněž s potěšením vidím, že jak parlament, komise přicházejí s novými iniciativami a v jejich rámci začínají si uvědomovat, že rizikový kapitál má závažnou úlohu, kterou musí sehrát, že už se dostal do jejich pole vidění na čemž opravdu záleží. Rizikový kapitál totiž není srovnatelný vůbec s tím, co dělají banky či jiné finanční instituce. Je to kategorie sama za sebe. A hlavním cílem je dávat ten pracovní kapitál, ten kmenový kapitál firmám k dispozici. Tedy rizikoví kapitalisté nesmějí být vnímáni stejným způsobem jako banky. My neinvestujeme do finančních nástrojů, my financujeme pouze do reálné ekonomiky. My neinvestujeme do nějakých produktů, kterým málo kdo rozumí a které často vedou k obrovským problémům. Ne, my investujeme do skutečných technologií, do lidí, do firm, které působí na trhu a to je poselství, které je nezaměnitelné. My právě pomáháme slibným firmám růst a být těmi lídry budoucna. Ekvitní kapitál je samozřejmě pákou k tomu, aby firma mohla získat například úvěr, ale konkrétně i takové měkké financování. Musíte nejdříve mít něco, musíte mít nějaký svůj vlastní firemní kmenový kapitál, abyste jednak přežili a jednak abyste se mohli ucházet o tyto zdroje. A poslední vstupní poznámka. Chceme být dlouho, chceme dlouhodobě být s nějakou firmou a um, pomáhat jí. Když například eh, někdo, nějaký absolvent univerzity, má potenciál, je slibný, má dobré nápady. My chceme, aby se to projevilo. My tedy držíme tu firmu za roku 6 až 8 let. Nejsme pro ní, abychom rychle zbohatli. Ne, my chceme té firmě pomáhat, aby postupně rostla, aby ukázala, co umí. Pár statistických údajů eh, vidíte je na obrazovce. Máme hodně statistik, seznámím vás pouze s některými. V současné době naše odvětví investuje do více než 20 tisíc evropských firm. Vím, že to není mnoho obecně, ale přece jen každoročně investujeme do 4 tisíc, z toho 400 to jsou takové nové firmy, úplně nováčci, ale vidíte pod tím ještě i počty firm, které už se postavily na nohy a které rostou. To jsou údaje za posledních sedm let, tedy v podstatě po krizi. A právě rizikový kapitál dokázal že umí provést i krizi, že umí podpořit. Ano, počtem těch firm není mnoho a dramaticky rovněž se snížilo jejich množství. Kdysi to bylo 9 až 10 miliard eur v našem odvětví, tak nyní je to 7 miliard. Bohužel ambice rovněž se snížily ne všechny firmy jsou vhodné pro nás. Snažíme se zaměřit na konkrétní segment trhu. Zde vidíte v té eh, prostřední části eh, toho, té průsvitky, že většinu peněz investujeme do věd, do věd zabývajících se životem do informačních technologií, do zelených, čistých technologií, o tom už zde byla řeč. E, někdy je těžké je postihnout statisticky, protože oni jsou často přiřazováni nějakému průmyslovému odvětví. Čili nějaká firma je zelená v oblasti e, obnovitelných technologií a zároveň je přiřazována tomuto odvětví a je těžké to statisticky zde kategorizovat, ale je to významná kategorie. Vidíte rovněž, že 90% firm, které podporujeme, mají méně než 100 zaměstnanců v tom ekvivalentu plného pracovního úvazku. Takže to jsou opravdu malé firmy. Růstový segment tam už investujeme do firm, které už jsou větší a my jim pomáháme dostat se na tu vyšší příčku ještě toho žebříku. A v neposlední řadě rizikovým kapitalistům nejde pouze o to poskytnout ten původní první finanční eh, balíček. My investujeme 2 miliony do investic takzvaných typu follow-on, čili těch doprovodných investic pro firmu. Ono totiž by to bylo úplně zbytečné zakládat neustále nové malé firmy, když ty firmám dojdou peníze a pak budou muset upadnout, protože už tam pro ně nikdo není. A bohužel někdy toho jsme svědky. Tady se vracím k něčemu, co už jsem zmínil. Rizikový kapitál je ekvitním kapitálem, tím základním kapitálem pro firmu. Není to úvěr. Rovněž dává přístup eh, ke schopnosti přitahovat to, čemu se někdy říká měkké peníze, čili různé dotace, různé podpory. To je důležité u inovací Zvyšuje rovněž potenciál půjčit si a co je ještě důležitější, často to přitahuje investory e, z druhé strany oceánu. Stovky firem, dokonce i naše portfolio přitahuje investory. My jsme evropský um, rizikový kapitál a obrací se na nás investoři z Japonska, z USA. Potřebujeme místní ty investory, který, kteří to potáhnou, kteří budou těmi, kteří se tím budou zabývat jako v takové vůdcovské roli a pak to přitáhne i další investory. Jak už jsem se zmínil, rizikový kapitál to není banka. Když přijdete do banky a požádáte o peníze, tak co banka udělá? Ta vás bude analyzovat z pohledu toho, zda to, to jste schopni splatit. Zda budete schopni splácet úroky. Samozřejmě banka, aby sama přežila, tak si nemůže dovolit vkládat peníze do něčeho, co se jí pak nevrátí. Rizikový kapitál se na to dívá jinak, z pohledu totiž v podstatě akcionáře, z pohledu někoho, kdo e, je pak vlastníkem té firmy do určité míry. On sám je často odborník v tom odvětví. Já sám například už 20 let působím v oblasti počítačových technologií, vím, jak fungují, máme velké sítě, propracované sítě, máme koinvestory, doprovodné investory, kteří jsou ochotni investovat s námi. A díky takovýmto odborným znalostem vím, že firmy ne vždy potom touží, protože my jsme jim takovou tchýní. Někdy jí dáváme i rady, které nechtějí slyšet, i když naše úmysly jsou vždy dobře míněné a jsou dobře míněné pro tu firmu. Snažíme se někdy ty firmy i tlačit někam, kde si myslíme, že leží těžiště té provozní dokonalosti pro ně. A proto, pane předsedo, milí posluchači, je pro nás opravdovým dramatem, když vidíme tu erozi financování v oblasti rizikového kapitálu. To, že je tam stále méně prostředků k dispozici. Částečně bychom se měli vinit sami. Jako třída aktiv jsme nevždy všechny informovali a nevždy jsme tu návratnost dosáhli v té míře, kterou jsme si přáli. Ale ani autoři politik, ani regulační úřady nám nepomáhali. Samozřejmě, že chceme chránit investory, chceme jistotu ve finančním systému. To je logické, to je obhajitelné. Ale to, jak některá vaše pravidla vedou ke škodám, často které si nedokážete představit, se kterými nepočítáte, například Basilej 3, CRD, Solvency 2, kdo pak ponese to riziko? Bohužel bez rizika kapitalismus neexistuje. Společenský vývoj neexistuje a někdo musí být rizik- nositelem tohoto rizika. Na tom opravdu záleží. Samozřejmě vy říkáte, my sami poskytujeme více a více prostředků pr- jiným, prostřednictvím jiných zdrojů, uh, Evropská komise, členské státy, programy, ale to jsou veřejné peníze. Když ne úplně, tak z velké části. Ale nyní už jsme v situaci, kde instituce jako EF eh, anebo VPI ve Francii, když se rozhodnou přidělit nějakému fondu peníze, tak eh, oni zavřou ty fondy, které nedokážou ty peníze přitáhnout a dají je pouze těm, které ty fan, peníze dokážou přidáhnout. Já nejsem politik, ani nejsem autorem různých politik, ani strategií, ale rád bych vás inspiroval k tomu, co si myslím, že je třeba udělat. Musíme podpořit více podnikání ve smyslu i rizikového podnikání. Mladí lidé musí se věnovat více vědním oborům, které budou aplikovat technologicky na trh. Někdy se na ně pohlíží jako na podvodníky, kteří se snaží rychle vydělat. To se nesmí dít, musíme zvrátit přístup a uvažování o riziku. Nejsme banky, zasloužíme si, aby se s námi jednalo jinak z pohledu poskytování kapitálu. A poslední věc, ne umístujte nás pouze do náruče institucionálních investorů, veřejných investorů. Stimulujte banky, pojišťovny, fondy a eh, asset manažery, aby i měli možnost eh, určitou, určité množství prostředků vyčlenit pro nás. Veřejné peníze budou lépe zahospodařeny, pokud eh, o nich bude rozhodovat veřejný um, orgán a my chceme rozhodovat o rizikovém podnikání. Děkuji, velice zajímavé. A Oliver Gajda, rovněž z Belgie, je spoluzakladatel a předseda eh, Evropské sítě pro crowdfunding. ECN spolupracuje s rizikovým kapitálem v oblasti technologie sociálního podnikání jak v komerční i neziskové sféře v Evropě a rovněž v USA. Je to bývalý novinář navíc. Takže tady máme znovu trochu jiný zorný úhel. Absolvoval Solvay Business School, studoval rovněž v Německu a ve Velké Británii v Londýně. Dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání, za možnost zde hovořit. A asi už všechno skoro zaznělo, takže je to obtížné. Já doplním některé odstíny. Pan Buzek řekl, že téma, o kterém zde hovoříme, je vlastně neúspěchem evropských politiků, protože se tím zabývá 20 let. A a profesor Reňuje zde také, Lisabonský program Evropa nejkonkurenceschopnější společnost na světě a hodně se hovořilo o tomto úspěchu. Ale možná, že toto je příležitost, kdy vlastně analyzujeme v poločase strategii 2020 a podnikáme určité kroky a vidím, že tu jsou alespoň, je to alespoň jedna třetina členů výboru, kteří naslouchají tomu, čemu vlastně 50% naší výroby a 60% naší výroby, naš, našich pracovních míst je zastoupeno v, v této oblasti. Takže skutečně se zabýváme tím, co dělají naše malé a střední podniky pro celou ekonomiku. Ale pokud jde o přístup k financování a crowdfunding, pan Geldov některé věci zmínil. Přístup k financování se týká zejména dvou úrovní. Kapitálové trhy, kapitálové financování a tedy půjčky od bank. A pokud jste pracovali jako, jako účetní, nebo pokud jste se chtěli založit podnik, tak víte, že máte před sebou tedy aktiva pasiva, rozvahu a dluhy jdou do závazku. Takže máme formální kapitálový trh, tedy burzy, které nejsou likvidní a pro malé a střední to nepředstavuje přístup ke, ke kapitálu, pokud nemají 50 milionů euro. A nemůžeme využívat tyto oficiální eh, tedy burzy a trhy s cenými papíry. Ale rizikový kapitál je naší naději a víme, jak je obtížné, aby tento sektor mohl fungovat. A naše další naděje jsou tzv. podnikatelští andělé, kteří jsou netransparentní, jsou velmi regul... kapitálové trhy jsou regulované a nikdy nesmí investovat do malých a podniků. A pokud dáte dohromady tyto dvě skupiny a máme 20 milionů malých a středních podniků z 10 a méně zaměstnanci a Možná zde hovoříme o deseti tisících podnicích ročně, které jsou takto financovány z 20 milionů a investují takto 10 miliard euro. A nemůžete mi říkat, že máme 20 milionů malých a středních podniků, které by dokázaly přežít s takovými investicemi. Pokud si to myslíte, tak vám řeknu asi, že jste hloupí. Musí zde být další zdroj kapitálu. Někdo jiný musí financovat naše podniky a rizikový kapitál vám nedá peníze, když řekne, já chci zahájit podnikání, já chci spustit podnik. A funguje to jinak. Někdo musí financovat těch 20 milionů podniků. A to jsou lidé, kteří, kterým říkáme přátelé, rodina, kteří si vezmou hypotéku na vlastní dům a žijí normální život a vlastně do toho rizika vtáhnou své rodiny. A většinou pod, malé a střední podniky jsou neúspěšné. Každý úspěšný podnikatel řekne, že to zkoušel dvakrát, třikrát, než se mu to povedlo. A to je realita. My potřebujeme otevřené, transparentní kapitálové trhy, kde budou mít podnikatelé přístup k penězům, ale kde neinvestují pouze institucionální investoři, protože ty mají velmi eh, zúžený pohled. Ale kde lidé, kteří již investovali do malých a středních podniků, jako já, jako někdo z vás třeba, bude mít možnost investovat do malého středního podniku, o kterém si myslíte, že má správný přístup k řešení, kde vlastně takto dostaneme lepších eh, sociálních podmínek, lepších podmínek pro životní prostředí. A my to tak děláme a většina lidí v naší společnosti rozumí riziku investice, protože investují do nemovitostí a podobně. A vědí také, co je to neúspěch. A není nastává tedy prostor pro crowdfunding, který se rozvíjí v dobu posledních pěti let, ale existuje už deset let v Evropě. A dvě miliardy euro ročně pro financování malých a středních podniků přichází z těchto zdrojů, ale také ze spotřebitelských úvěrů. Dva, dvě miliardy. Žádná státní podpora, 30 až 40 je tento kapitál podporován ze strany vlády nehovoříme o rizikovém kapitálu, kde ta situace jiná, ale tady hovoříme o crowdfundingu, jsou to vlastně eh, vstupy do kapitálu, zadlužení. Nemáme žádnou státní podporu, velmi omezenou. Když máme drobné investory, tak nejsou klasifikováni jako podnikatelští andělé nebo zdroje rizikového kapitálu. Máme platformy na straně kapitálové. Po dobu pěti let jsme investovali více než 30 milionů euro a to je rozsah malé firmy, která se zabývá rizikovým kapitálem, která to bude investovat 10 let. Proč máme tuto možnost? Proč to lidé dělají? Protože to vytváří efektivitu, je to velmi rychlé. Rozhodnete a můžete investovat za velmi krátkou dobu. A ten využíváte znalosti jiných a řada transakcí jde ruku v ruce s institucionálním investorem, takže vlastně využijete due diligence, která už byla odvedena a je, existuje pocit u malých podniků, že se dá takto něco ušetřit. Jsou tu rizika, která je třeba také zohlednit, ale lidé nechtějí být zablázny a přijít o peníze. Ale i to je součást života. Stává se to, stává se, stalo se to ve všech ostatních odvětvích, v bankovnictví a také se to stává v politice. A musíme pochopit, že lidé na ulici mají svou práci, své příjmy, běžný život, se mohou takto rozhodovat a my jim to musíme umožnit, abychom byli schopni prosazovat soukromé zdroje pro investory. A je možné to dělat touto cestou i jinak. A takto mobilizujeme kapitál z našich eh, spořících účtů. A pokud se budete spolehat na program jako je Kosme, které dělají dobrou práci, ale problém je, že se na to obra- proto obracejí eh, a proto rozhodují podnikatele, kteří chtějí velké zdroje rychle. Je to malý trh, který vedou podnikatele, kteří vstupují do rizika těchto platform, funguje jako trh kde jsou kupující a prodávající, kteří se setkávají. A je třeba to ještě trochu formalizovat. Máme spolupráci s podnikatelskými anděly, s rizikovými kapitály, s, s burzami a oni vidí, že my se snažíme něco zde rozvíjet a máme určitou informační výhodu a to může být pro jejich podnikání také významné. Takže když hovoříme o drobném půjčování, půjčka 10 tisíc euro, tak eh, zátěž, kterou to představuje pro banku, práce, která musí být odvedena, pokud jsme schopni to digitalizovat a urychlit celý proces, tak budeme mnohem efektivnější při alokaci prostředků a budeme schopni mnohem rychleji financovat malé a střední podniky. Takže pro mě to je klíčové a nemyslím si, že to je nutná debata, protože to již probíhá, ať se vám to líbí nebo ne. Ale musíme hovořit o tom, jak digitální revoluce mění naše životy. A finanční služby patří asi k posledním aspektům, kde to probíhá. A pokud se podíváte do drobného obchodnictví, jak Amazon ničí naše největší podniky, když se podíváte na média, podívejte se, jak digitální revoluce změnila tento svět, tak tady to probíhá také a jsme v době, kdy finanční služby mohou být prováděny digitálními prostředky a crowdfunding patří právě do této kategorie. Takže vás vyzývám, abyste o riziku uvažovali jinak, měli byste jinak uvažovat o úloze občana a chci požádat, pokud o tom budete přemýšlet, přístup k financování, neuvažujte o crowdfundingu, o rizikovém kapitálu, ale o celém systému, kde ty věci fungují dohromady. A poskytnou daňovou motivaci pro investory, kteří na sebe vezmou riziko investice, která může být neúspěšná, aby nebyli za to trestáni, ale aby získali užitek, pokud se jim ta investice vrátí. Protože budou investovat do deseti společností a pět zkrachuje, takže o to přijdou ale prosím také chápejte, potřebujeme vzdělání a vzdělání začíná u dětí. U dvoletých dětí, kteří si musí vytvořit návyky o podnikatelství a financování. A když se podíváte na statistiky našich centrálních bank, tak 40-45 občanů nejsou schopni si spočítat ani úroky tak co můžeme čekat od lidí, kteří by měli přežít v tomto světě? Musíme skutečně vychovat novou generaci podnikatelů a musí to začít skutečně brzy. A také musíme uvažovat o práci státu při alokaci prostředků. E, stát by neměl být vedoucí síla, ale stát by měl, e, měl by měl ukázat, že má e, prostředky pro společnou alokaci zdrojů. A potom by mohl vstoupit do procesu a také přispět. Pokud zde je rizikový kapitál a podnikatelští andělé, tak alokovat prostředky i skrze crowdfunding. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Ano, tady stojíme tváří v tvář realitě po těchto dvou příspěvcích. A nyní ještě pan Debakar, zpravodaj té dříve zmíněné zprávy. Děkuji, děkuji oběma řečníkům. Já je oba znám a jsem velice rád, že se takto emotivně vyjádřili ve prospěch rozumného rizikového financování. To je opravdu téma dne. Jak zajistíme, aby malý podnik, inovativní podnik dostal peníze na svůj základní kapitál, které si zaslouží. Rovněž akceptuji váš apel na probuzení soukromých investic. Ano, my se v parlamentu často zajímáme o veřejné peníze, které musí zasít to sémě, ale je to právě investice ze strany soukromých subjektů, která to povede dál, takže já to vítám. Mám tady dvě, tři otázky. Jedna věc, na kterou často narážím při rozhovorech s podnikateli, kteří mi říkají, my jsme závisli na bankách, když potřebujeme finance a podnikatele sami ani si neuvědomují, jaké mají jiné možnosti. I tam asi budeme potřebovat změnu mentality. Musíme přivést určitý posun, abychom nikoli nahrazovali finance ze strany bank, ale abychom vdechli těm podnikům život tím, že otevřeme jejich oči na hodnotu soukromého kapitálu, rizikového kapitálu a investorů jako vy. Druhá věc. Obchodní kauzy, um, případové studie, například čisté technologie, zelený růst a tak dále je tam dobrá obchodní argumentace, kterou můžeme použít, je investiční koncepce stabilizovaná, dosti stabilizovaná na to, abychom mohli pohlížet do budoucna. Je to tak, protože u těch informačních technologií už tomu tak je, ale jak to vypadá v těch obnovitelných technologiích na tom zeleném trhu? A další věc, to je ten crowdfunding. Ono je to zajímavé, milé, sympatické, ale není to ekvitní nástroj. Ono se to děje jinak. Probíhá to trochu jinak. Není to úplně srovnatelné s nějakým jedním rizikovým kapitalistou. Máme například firmy v zeleném odvětví, které uspěly v crowdfundingu a tam byly schopny eh, všem drobným investorům i vrátit jejich prostředky. Takže to by mě zajímalo, jak na to pohlížíte. Děkuji, říká předseda. A nyní stínový zpravodaj, pan Paul Rubik. Ja, recht Děkuji vám mnohokrát. Mm, domnívám se, že přednášky velice dobře ukazují, kudy se musí cesta ubírat. Já v výboru pro rozpočet jsem také navrhl cestu pro takzvané ženské obchodní anděly. Dokážete si představit, že také můžeme prokázat anděl, mm, příklad, že tyto obchodní anděle žen, ženští se angažují i v oblasti, o které právě hovoříme. Potřebujeme benchmarks, potřebujeme příklady v této oblasti. Potřebujeme referenční osoby, které nám ukazu, budou, mohou ukázat, jak to v praxi Eh, funguje. Na jedné straně tedy už jsou schopni zdokumentovat existující příklady či vytvořit podněty pro to, aby někdo ve veřejnosti řekl ano, vím, jak se to dělá, mám k dispozici instrumentárium, naučil jsem se to jsem ochoten tady zaplatit malou čas, já vím, tisíc nebo deset tisíc eh, eur, ať už kolikoliv někdo jiný eh, má dělat se mnou, ale já se cítím odpovědný za transparentnost. To bylo velice dobře řečeno. Já bych chtěl, aby to bylo doprovázeno ze strany veřejnosti, když se vidí, že to je upřímné, čestné, že se tady potom nabízejí výrobky, může to mít, které jsou žádané, může to mít úspěch. Je třeba také uvažovat o tom, jak se vytvoří při přebírání rizika, jaké podněty, jak eh, jakou motivaci můžeme vytvořit díky kultuře poskytování pobídek. Víme, že lidi prostě chodí pořád do loterie, kupují si losy za malou částku, kde se může vyhrát hodně tedy ale tady víme, že během ty podněty jsou takové, že člověk může získat jenom málo peněz, zatímco majitel loterie vydělává pořád spoustu peněz, protože tolik lidí se toho účastní. Eh, vidíme, že když určité státy u nás investují, my připlácíme k ním 30% investice. Bylo by to také něco pro Junckerův plán, abychom, plán, abychom řekli 300 miliard použijeme pro investice a Evropa připlatí 30% pro ty investice, protože dvě třetiny stejně musí být financovány v rámci veřejno-soukromého partnerství. A když se to bude projektovat na malé, středně velké podniky, mohla by to být varianta, která nás pohne ku předu you very much our... Děkuji našim zpravodajům. Objevuje se celá řada otázek a vlastně některé se týkají ještě předchozích řečníků. A nyní je to na vás. A ještě se nám někdo hlásí. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Queria eh, saudar as excelentes apresentações. Mas nós estamos, estamos sempre aqui. Chtěl jsem velice poděkovat našim pozvaným řečníkům. Hovoříme tady o financování eh, malých a středně velkých podniků, které již mají eh, své výrobky, které chtějí uvádět na trh, buď nové výrobky, anebo které mm, jsou již zavedení. My víme, že životní cyklus takovýchto výrobků je stále kratší a podniky eh, chtějí by být trvale udržitelné, skutečně v tom dlouhodobém měřítku musí být inovovány. A když vytvářejí likviditu se svými výrobky, už musí uvažovat o příštím produktu, který eh, budou vyvíjet a prodávat příště. Ale je velice obtížné. Představte si, pro jak je obtížné, když už je to obtížné pro velké podniky, jak obtížné to pro malé a středně velké podniky. Otázkou je, jak propojovat eh, ty fondy eh, financování pro inovativní záležitosti, eh, aby se umožnilo, aby podniky se propojovaly k centrům, které ovládají know-how a když se budou instalovat tyto mechanismy kolem malých a středně velkých podniků, je třeba mít mechanismus, strukturu, fond, který se bude přímo tomuto věnovat, včetně patentů. Teprve pak bychom měli mít kompletní patent. Co si o to myslíte? You would like to say... Nyní pokud se někdo chce vyjádřit v širším kontextu o soukromém či veřejném financování pro malé střední podniky, kromě odpovědi na otázky, tak máte příležitost. Ano, je to celá řada otazníků. Začal bych tím, že potvrdím pár záležitostí, kromě financování bankami opravdu existují no, jiné možnosti financování a souhlasím, že by to mělo být všem jasné a ty informace přípust, přístupné. Například ti podnikatelští andělé, rizikový kapitál. Srovnám to s vakcínou, v níž jsou živé bakterie a necháme se očkovat, aby náš organismus byl vždy připraven, aby byl odolný. Možná u někoho i dojde ke krátké horečce, ale pak už bude odolný. A tak by to měl vypadat i v našem odvětví, i v praxi. A právě ten rizikový kapitál takto na to pohlíží. A nyní to odvětví, kterému se říká clean tech, čili čisté technologie. Já tam nejsem osobně odborník, ale stále ještě mi to připadá jako poměrně zoufalé odvětví v tom smyslu, že je kapitálově intenzivní, potřebuje obrovské množství základního kapitálu ze soukromých i veřejných zdrojů kde se musíme ujistit, že tam proudí ty peníze, ale zároveň stále ještě máme to dilema, kterou technologii volit. Jako obchodní model se to stále ještě rodí. Ne vždy je jasné, jak to bude fungovat a ani rizikovým kapitalistům není vždy jasné, ani jiným poskytovatelům základního kapitálu, odkud bude pramenit ta návratnost těch jejich prostředků do budoucna. Význam osobností, inspirativních referenčních osobností. Ano, to je klíčové. V Belgii, ale i naši eh, partneři v EVC. A snažíme se být příklady, vyhledávat příklady podnikatelů, kteří jsou schopni se podělit například o tu svízelnou cestu a rovněž i o to, jak to vypadá, když fungujete na takovém minulém, minovém poli. A podívám-li se na crowdfunding, na tu investorskou základnu, já bych řekl, že my ani se stovkou či tisícem eur nikam nechodíme. Hledáme investory s minimem milionu eur, ale právě se zaměřujeme na ty podnikatele, kterým se už to povedlo to, co investujeme, často ani nejsou tak to, čemu říkáme staré peníze. To jsou nové peníze a ten investor, kterému se něco povedlo, je sám pak ochoten investovat. A pokud se to podaří a vyskytnou se lidé, kteří vydělali nikoli pouze nějaké 2 miliony, ale mnoho milionů, takže mají pocit, že už si můžou dovolit plodně ty peníze znovu investovat a je tady pár příkladů a myslím si, že by se toho měl ujmout i parlament, i komise, prosazovat eh, a využívat tyto modely pro osvětu. A nyní spolupráce soukromého veřejného odvětví. Tady mohu říci, co je užitečné, ty takzvané koinvestiční platformy, kde máme předem nějakou volbu, projektů, o nich se domníváme, že na trhu přežijí. A pokud můžeme takovéto projekty doplnit, jejich finanční rozvahu doplnit veřejnými penězi, tak to by byla velice slibná cesta. Mně se nelíbí přístup substituce soukromých peněz a alokace aktiv veřejnými penězi pouze. No a jak už poukázal poslední řečník, každá firma prochází určitým životním cyklem. Ten musíme brát v úvahu a náš investor, ať už je to anděl, ať už je to rizikový kapitalista, si toho je velice naléhavě vědom. Pokud vaše firma úspěšně roste a roste často překotně, tak v určitém okamžiku narazí na své maximum. A ještě po dalším období začne jít dolů a právě v informačních technologiích často ta cesta směrem dolů byla velice rychlá, protože se objeví už nové záležitosti, už něco, co překoná to, čím jsme obchodovali my. A tady potřebujeme rizikový kapitál i crowdfunding, který v tom momentě otevře trh novým projektům a nabídne firmám znovu tu křivku vzestupnou. A to jsou ty bakterie, které musíme použít jako vakcínu. Firmy budou nervózní, budou se muset přeorientovat, lidé se musí pustit na nějaké nové probádané, neprobádané území, ale pokud bychom byli schopni pomáhat i těmto vyzrálým firmám, pustit se do něčeho úplně nového a inovativního, tak tím vytvoříme udržitelné prostředí pro MSP. Děkuji. Děkuji. Já rychle jen projdu ty otázky. Vědomí ekvitního investování, tady EVCA, jiné orgány, organizace už učinili své, ale každoročně máme nové absolventy a pokud oni neměli v rámci studia ekonomiky, ekonomie tedy třídy či předměty, které se věnovaly MSP, typy financování, tak často o tom nevědí, protože u nás se to opravdu na univerzitách ani tak moc nevyučuje. Nevyučuje se přístup k riziku, rozlišování mezi úvěrem a základním kapitálem, takže tam souhlasím, že to musíme více propagovat. Zdá se, crowdfunding vrací finančně. Ano, samozřejmě máme buď crowdfunding typu eh, malých darů, finančních darů, na projekty, které se nám líbí, ale někdy máme i jiný crowdfunding, kde se nám slibuje, že se nám to vrátí, případně ne finanční formou. Vrátí se nám to například formou nějakého produktu. To závisí na motivaci těch, kteří se snaží finančně přispívat. To nejsou často ani tak investoři, to jsou spíše uh, drobní přispěvatele, ale pak máme investice, rizikové investice prostřednictvím platformy, kde združujeme ty investice rizikového kapitálu. Pokud něco uspěje, tak se vám to vrátí a otázka zní, vrátí se vám to, bude ta firma tedy úspěšná, pomůže někdo té firmě, jak být úspěšnou. A otázka je rovněž po informacích pro ty investory. Někdy firma nepokračuje tak rychle, jak by to bylo optimální. A otázka je, zdá někoho varovat, že musí investovat s určitou mírou opatrnosti. A o tom jsme už hovořili. A nyní úvěrová politika. Tam u crowdfundingu to funguje skvěle, zejména u obnovitelných energií. Je obrovský projekt, eh, u kterého se už to osvědčilo, takže řešení se najde pro všechny. I pro města, která si takto mohou ufinancovat eh, mezery ve svém rozpočtu. Například město Paříž se uchází o crowdfunding. Je to tedy možné? Je možné dosáhnout návratnosti, ale ještě se tam mnohé musí doladit eh, podnikatelští anděle ne vždy jsou otevření, říká se jim andělé, protože jsou neveřejní. Příští týden ale v Paříži máme konferenci, kde se jim budeme věnovat a máme tam jak předsedkyni sítě eh, podnikatelských andělů i eh, jiné organizace na komunitární úrovni a právě tam se chceme propojit s rizikovými kapitalisty a máme tam i předsedu burzy. Všichni e, budou vzájemně ve styku, bohužel e, tam Evropský parlament přítomen nebude. Stimuly pro malé investory. Jak je tvořit? Stále ještě potřebujeme nějakou směs naděje na finanční návratnost a dopad ve smyslu změn které to přináší. Takže proto tady hovoříme o rizikovém kapitáli a jeho úloze na finančních trzích. Nejde vždy čistě o návratnost. Musíme se vzdát té koncepce, že každé rozhodnutí, dokonce na investičních trzích, probíhá pouze na základě finanční argumentace. Možná na obchodních trzích, obchodování s akciemi už ano, ale když si vybíráme, do čeho investovat, tak je to něco jiného. Životní cyklus, tam odpověď nemám. Pokud chcete financovat nějakou firmu prostřednictvím banky, tak musíte se hodně snažit. Musíte mít ten business plan zdůvodňovat, řídit ty peníze. Eh, každé dva roky, pokud se musíte o to ucházet, tak to stojí hodně času. U crowdfundingu to ale není až tak jiné. Stojí to peníze, stojí to čas, musíte vybudovat tu síť, musíte se pouštět na platformy a i několikanásobně na prostoru několika let, než ty investice, než ty prostředky budou uspokojivé. Ale je to dobrá příležitost, jak poměrně zvládnutelným způsobem si ufinancovat malé projekty, doplňující projekty. Ale rychlost inovace se tím nevyřeší jako taková. Zda může veřejné, mohou veřejné peníze to podpořit. Ano, britská obchodní banka alokovala 30 milionů liber na pro MSP a právě na crowdfundingy, takže řekli, který typ podniků chtějí financovat a dali to k dispozici těm crowd investorům z maloobchodů, kteří to pak na těch platformách uplatňovali. Takže je to inteligentní nápad. Trh rozhoduje, do čeho konkrétně investovat a vláda je takovým spoluinvestorem a myslím si, že to stojí za to šířit takový přístup záležitosti týkající se duševního vlastnictví. Ano, neobejdeme se bez nich, ne každý se může pustit do crowdfundingu, je to velice veřejná záležitost, musíme i zpřístupnit určité informace o sobě. Většina subjektů, která eh, se pouští do crowdfundingu a chce tam financovat, vám nic neukradne, ale samozřejmě mohou tam být konkurenti, kteří si mohou to či ono uzmout. A nyní opravdové inovace, které budou mít trvalý dopad. Ty nebyly ale chráněné z pohledu eh, duševního vlastnictví. Ten, kdo vynalezl kolo, rozhodně na ně neměl patent. Ti, kdo vynalezli například písmo, si to nepatentovali. A my těžíme z těchto inovací i dnes takže možná opravdu by určité zásadní záležitosti neměly být chráněny. Například eh, software typu open source, ano, hovoří se o určité malé ochraně a tím se si pod sebou podřezáváme větev toho, aby to bylo absolutním smyslu úspěšné. Děkuji, srdečně děkuji, děkuji oběma řečníkům i za jejich poznámky. Vzhledem k tomu, že mám novou odpovědnost připravit závěry z včerejšího setkání 28 komisařů a 22 předsedů našich výborů v Evropském parlamentu, tak poprosím z prvního místo předsedu, aby spolupředsedal dnešnímu slyšení a poprosím Patrici Latoja, aby se ujala předsednictví v třetí části našeho dnešního slyšení. Bene, continuiamo, continuiamo questo... Eh, Dobře, tak budeme pokračovat v našem vysostně zajímavém slyšení. Dvě kola už máme za sebou, teď přijde třetí kolo. Čeká nás neobyčejně zajímavé téma. Doposud jsme spíše hovořili o financování, teď se půjde, spíš, půjde spíše o uvolnění potenciálu a o inovativní přístupy jakým způsobem můžeme jít novými cestami pro eh, čerpání tohoto potenciálu pro naše podniky. Nejprve tedy um, požádám o slovo pana Joa Vasilose, exekutivního ředitele z Lisabonu z Portugalska. Máte slovo, prosím. Good morning. Thank you, uh, Dobré ráno, děkuji. Paní předsedkyně, Děkuji za vaše pozvání. Startup Ližbova eh, je soukromou společností neziskovou, jejíž eh, záměrem je pomáhat start eh, malým podnikům v Lisabonu. Existujeme zhruba 13 let a jsme se skupení, eh, které se zaobírá jednak startupem a jednak o němi inkubacemi. Eh, působíme jako mentoři, jako pomocníci a také umožňujeme přístup k investicím, k informacím. Ne, my nerozvíjíme vědu, my chceme, aby eh, znalosti vědy se promítly do produktu či služby. Eh, naším eh, prvním záměrem je hledat investice, hledat klienty pro tyto start-upy nových technologických projektů. My jsme začali v roce 2012 v únoru a podařilo se již eh, se nám získat zhruba 3000 kandidatur z celého světa. Máme zakladatele z 28 národností a eh, z těch 3000 kandidatur jsme vybrali pro podporu našeho podniku 190, eh, takřka 200 podniků tedy celkem v našem seskupení máme zhruba 70 podniků a eh, založení eh, nového, či podpora nového startupu trvá zhruba rok. My již tři roky spolupracujeme se sektorem digitální ekonomie, mobilní technologií, internetu, e-commerce, software a nyní eh, tím, že jsme otevřeli minulý rok další budovu, poskytujeme také podporu podnikům činným v oblasti turistiky, hardwareu. A v tomto roku zahájíme činnost v nové budově, kde budeme mít mm, určitou prototypovou posluchárnu pro účastníky. Jak už jsem řekl, podporujeme zhruba 200 podniků, které začaly spolupracovat, které vytvořily 650 přímých pracovních příležitostí v Lisabonu v Oble. V době největší hospodářské krize, která postihla naši zemi v posledních letech, eh, máme zhruba 70 mentorů, eh, či těch doprovázejících osob, které mm, eh, jsou to vlastně funkce dobrovolné, jsou to zakladat, úspěšní zakladatelé podniků, kteří si vybírají eh, další podniky startupu, které by chtěli působit v této oblasti a eh, proměňují se v první investory a tak dosahují svých klientů. My pro Startup Lisboa máme patronáty, které jsou skýtány výkonnými řediteli velkých podniků. A protože tedy podnikatelský charakter se proměnil v prioritu v naší zemi tváří v tvář hospodářské krize, které čelí zejména mladí lidé a získáme, získali jsme podpor velkého portugalského podniku Prensa, Prensa z strany vlády i jiných organizací. Eh, městská hospodářská komora eh, v Lisabonu eh, založila banku Montepies, která poskytuje podporu malým a středně velkým podnikům. Také jako zakladatelský člen, jako partner fungujeme pro 30 podniků, mm, jako Microsoft, KP a jiné podniky. 28 národností a takřka ve všech podnicích zhruba 30, které operují na 30 trhů. Startup Lisboa tedy, domnívám se, naše seskupení je významná, může vyvolat pozornost nejenom v naší zemi a v celé Evropě. Když se podíváme na hospodářskou moc, eh, podniky, které podporujeme nerostl jenom díky inovacím, ale především díky možným investorům a zákazníkům. Dám vám příklad, tak jak to funguje v Silicon Valley. Celá řada podniků v Silicon Valley není ani v Bosnu, jsou jindy. A v minulých letech podniky uh, hodně investovali do rozvoje vědy, technologií, znalostí e, v sídlech univerzit, v akademických centrech a teď je důležité přejít do další fáze, do fázy investic, přispět k rozvoji tváření klientů, aby také Podniky malých, malé a středně velké přispívaly k vytváření bohatství. Jak jsem řekl, důležitý je od něj onen podnikatelský charakter. Inženýři, kteří jsou vzděláváni v Portugalsku, eh, sbírají zkušenosti v severní Evropě a ve střední Evropě. Eh, malé a středně velké podniky eh, mají také potíže se zaměstnaností. Když se po, a v době, kdy máme nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi, je velmi svízelná otázka, jak je motivovat pro to, aby si založili svůj vlastní podnik. Hele... Eh, nós, a maioria dos nossos empreendedores são jovens, a idade média são 28 e anos Většina podnikatelů jsou mladí, průměr 28 let, mají již profesní zkušenosti a naším hlavním zdrojem podnikatelů eh, jsou velké podniky, Goldman Sachs, velké banky, telekomunikace a rozhodnou se, že opustí podnik a založí podnik vlastní. Ve většině případů tak činí ve chvíli, v životě, kdy jsou právě připraveni se vydat touto nejistou cestou. Univerzity v Portugalsku a financování podniků vlastně je záležitosti vlastních podniků, ale nedochází k návratnosti a naše organizace spolupracuje s univerzitami a výsledky se dostavují. Akademický svět je ideální pro vývoj produktu, ale nikoli pro podnikání, proto je třeba se otevřít vůči vnějšímu světu, je třeba být v kontaktu e, s podnikatelskou tkání v místě a je třeba také mít e, v osnovách jednotlivých eh, kateder zkušenosti podniku. Takže vytváříme takový ekosystém, podobný tomu, který existuje v Lisabonu a dostal eh, cenu za podnikatelství výboru regionu. My jsme vyvinuli v posledních třech letech eh, síť eh, podnikatelských inkubátorů a spolu s jednotlivými investory a mentory a podařilo se nám také zapojit jednotlivých eh, orgánů regionální zprávy, státu a městských podniků a náš eh, základní boj probíhá mezi jednotlivými městy, takže eh, samozpráva má také svou roli. Je třeba podporovat mnohem více účast eh, velkých podniků. Technologické malé začínající startupy nejsou Eh, nutně budoucími velkými podniky budoucnosti, ale jsou zdrojem inovací. Velké evropské podniky musí být schopny odhalovat, že inovace přicházející z těchto startupů je stejně výnosná a kvalitní jako ta, která existuje ve velkých podnicích. Volkswagen založil takovýto urychlovač myšlenek v eh, Silicon Valley. A my jsme poslali jednu, jeden podnik z Lisabonu, který právě jednal s Volkswagenem v Silicon Valley. Je třeba prosazovat eh, a podporovat podnikatelského ducha. Není to žádné kouzlo. Nejdříve je vždy potřeba mít několik myšlenek a jedna myšlenka možná bude úspěšná. Podniky eh, selhávají, ale podnikatel pokračuje. A to definuje podnikatel 21. století. Postupuje rizikově a státy musí vytvářet prostředí, které jim umožní vzít na sebe toto riziko. První generace portugalských podnikatelů, a ta existuje i v jiných zemích, mají stejnou kvalifikaci jako jejich kolegové a chtějí rozvíjet svůj podnik celosvětově. Mají společenskou odpovědnost, odpovědnost vůči životnímu prostředí a sází na technologie, aby vytvářeli bohatství. A tato generace potřebuje veřejnou zprávu, která bude transparentnější, dostupnější, protože tito mladí za vytváření 50% nových pracovních míst. Podniky, které vznikly od roku 2008 do 2012, z nich 40% nepřežilo. Veškeré veřejné politiky čelí novým výzvám a musí doprovázet podniky, které byly úspěšné v minulém měsíci jeden z našich podniků získal cenu v soutěži v Dublinu. Byla to soutěž startupů a právě eh, byl to eh, portugalský student, který byl podporován, startup Lisbon, Lisabon a ten zvítězil. A nyní je již v Silicon Valley. Takže v naší každodenní činnosti je důležité, aby pro takový začínající podnik bylo možné se rozvíjet v Evropě jako velký podnik. Děkuji. Děkuji vám, děkuji panu Vaskoncesovi. Nyní dostává slovo pan doktor Oliver From, eh, který se bude zaobírat rolí univerzit v oblasti malých podniků o možnosti univerzit přispívat rovněž k hospodářskému růstu. Takže prosím pěkně, těšíme se na vaše, vaša slova. Já se geehrte Vážená paní předsedkyně, vážení členové, děkuji vám velice za možnost, že mohu vám přímo podat zprávu o aktivitách naší univerzity, univerzity v Kaselu. Univerzita v Kaselu byla v minulém roce ze strany Spolkové republiky Německo označena jako jedna ze tří takzvaných zakladajících univerzit, protože eh, jsme na vedoucí pozici v souvislosti se zakládáním podniku. Rád bych vám uvedl, jaká opatření a struktury jsou nezbytná pro podporu podnikatelského ducha a zakládajících center ve vycházejících z univerzit. Dovolte, abych vám na jedné straně vyložil, jak moho, moho, můžeme generovat více zakladatelských center eh, díky univerzitám a za druhé, jak bychom, bychom měli koncipovat tyto projekty pro zakládající, vznikající podniky. Nová podniky vznik, nové podniky vznikají buď na základě nových produktů nebo velice chytrých obchodních modelů. Víme, že celá řada nových zakládání podniků má určitě té akademické zázemí, protože chytří vědci například a asistenti vyvinují, vyvíjejí nové uh, zakladatelské projekty. A proto univerzity jsou velice rozhodující pákou pro to, aby do budoucna vznikalo ještě více malých a středně velkých podniků. Rozhodujícím bodem je, aby téma podpory zakladajících podniků bylo součástí strategického rozvoje univerzit. Aby univerzity se toto téma eh, uvědomily, jak nezbytné je i v dalším rozvíjení vědy, výzkumu, znalostí a i zakládání podniku by tady mělo hrát velkou roli. Eh, podpora zakládání přeci není Eh, druhou eh, není protikladem k vědě a ke výzkumu. Naopak vidíme, že zakládané podniky, my máme 380 nových založených podniků a 98% z nich spolupracuje s vědou a výzkumem. Tady vidíme, že tedy se navzájem obě strany podporují ve velice pozitivním vývoji založený podnik, včetně dalšího rozvoje vědy a výzkumu. Eh, hledá, hledají se potenciály. Důležité je, aby podnikatelský duch se také stal součástí kultury na univerzitách. My tomu říkáme kultura ideí, kultura nápadů a zakládání podniků. Neznamená to, že by profesor sám založil nějaký podnik, ale že by tady existovala otevřenost tomuto tématu. Eh, tady se prosazuje podle mého názoru také uvědomění, jak důležité ta je společenská relevantnost, protože 4 miliardy plynou do univerzit a vysokých škol. Proto je důležité s ohledem na výzkum, eh, které mm, by se mělo otevřít tak, aby si každý, kdo činí ve výzkumu, uvědomil, jaký pozitivní dopad může mít jeho zkoumání v praxi. A pak přejít do aplikací. Již tady zaznělo, že my Kaselu ve všech osnovách také se snažíme eh, transponovat do nich podnikatelské uvažování. Tady se nejedná pouze o podnikově ekonomické znalosti. Eh, je to daleko šířeji pojaté. Jedná se o to přimět mladé lidi, aby rozvíjeli projekty a rovněž je uskutečňovali v praxi. Tato schopnost <clears throat> podnikatelského myšlení a konání. Není důležitá jenom při zakládání podniků, malých podniků, ale i když člověk pracuje ve velkém podniku, i když pracuje v sociální oblasti, když pracuje v oblasti kultury. Všude je tato schopnost sám rozvíjet a realizovat věci a odhadovat rizika nesmírně významná. A my se domníváme, že takto široce pojatá koncepce <clears throat> nalezne akceptanci u všech univerzitních směrů, protože jako když bychom nějaké umělecké školy se snažili vnucovat podnikatelského ducha, Možná, že bychom narazili, když vysvětlíme, že v širším slova smyslu to má také význam pro eh, rozvíjení eh, umění či designu a tak dále. Je to důležité téma zakládající, zakládání podniků je tedy významné z toho důvodu, jakým způsobem budeme integrovat do osnov. Musí to být v harmonii s ostatními obory. Proto je důležité, aby univerzity samé provozovaly tato téma. My se domníváme, že inkubátory a zakládající centra by nemusela být provozována třetí stranou, ale mohla by být provozována univerzitami samotnými v kooperaci. Když na kampusy univerzitě sami by univerzity postavily zakládající centra či inkubitáry, byl by to signál do vědecké komunity, že zakládání podniků může být eh, samozřejmou součástí univerzity a že to nemusí být trpěno nějakým třetím. Je to elementární součást univerzity. Dostávám se k druhé části a sice k otázky, jakým způsobem tento potenciál, který máme, ideje vznikající z výzkumu a výuky mohou být podporovány. Existují u univerzit dvě rizika v tomto ohledu. První riziko je, že se vyvine něco, co nikdo nepotřebuje. Toto riziko má každý podnik zakládaný, ale to je také na univerzitách, zejména kdyby věci si kutali prostě něco na svých myšlenkách v uzavřené komůrce a neměli by konkrétní styk s realitou. A proto je prioritním úlohem z prioritním úkorem zakládajících manažerů, což my jsme, je postarat se o to, aby nápad, i pakliže ještě zcela čerstvý, ještě nevypilovaný, aby se tato myšlenka přenesla ven do praxe, aby byly vytvářeny kontakty, aby byla získávána zpětná vazba, aby se prostě věci nestáhly někam do těch komůrek a napsali tam nějaký business plán, pro založení podniku a pak s ním vyšli ven po čtyřech letech, nýbrž, aby se s tím okamžitě šlo ven, s jakýmkoliv nápadem, aby se lidi ptali, co si o tom nápadu myslí, co by byli ochotni za to zaplatit, čili pracovat explorativně tento přístup se e, velice osvědčil nejenom na naší univerzitě v Kasselu, e, ale i v jiných univerzitách. To znamená určitá konkurence nikoli v business plánu, ale nápadů. Mm, jedná se o to, aby se vytvořil kontakt s veřejností e, k etablovaným podnikům, ku příkladu. A proto ten druhý bod, který je tak důležitý, je vytváření kontaktů mladých zakladatelů s etablovaným průmyslem. Přitom se teď nejedná o to, že by etablovaný průmysl musel podporovat eh, ty malé eh, založené podniky. To by byl nesprávný přístup. Ale Eh, velký podnik může posílit svou vlastní konkurenceschopnosti, když vidí nové produkty, nové služby a mohou vzít toho, ten malý eh, založený podnik jako svého subdodavatele. A proto je možné vytvořit síť vzájemné podpory. My, nám se to Kaslu velice podařilo. My máme takzvanou podnikatelskou radu, eh, kde mladí podnikatelé mohou prezentovat své nápady, dostávají zpětné vazby a dostávají i nové zakázky, nebo první zakázky. Samozřejmě kromě rizika trhu tady máme riziko financování. K tomu tady dnes již zaznělo mnoho slov a proto to zde nemusím opakovat, ale rád bych poukázal na jednu věc, která zazněla v minulém panelu. Eh, crowdfunding, to, groundfunding, to je vynikající nástroj dnes a myslím si, že Funding má být především financování projektu, ne hned crowd investment. To je také nápomocné, ale ve zcela té první eh, fázi začínající, protože tady eh, generujeme nejenom peníze, ale zároveň vytváříme kontakt trhu. Naše projekty to využívají pro první předběžné financování produktu, to znamená, že se produkty prodávají, než se vůbec vyrábí a tím eh, generujeme prostředky od 1550 do 100 tisíce eur. Jsme první univerzitou, která takovýto crowdfunding realizovala v minulém roce. To tady překlene určitou mezeru, než banky jsou ochotny poskytnout financování, ale když vidí, že t- když ta banka vidí, že tady už jsou lidé, kteří jsou ochotně zaplatit ten výrobek, který ještě neexistuje, tak získají i banky důvěru a proto je crowdfunding vynikajícím nástrojem. Ano, tím bych tedy uzavřel eh, svá slova a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za váš zajímavý eh, přístup. A teď Karla von Sternbergen, která je Chief Legal Officer. Prosím pěkně, na 10 minut máte slovo. Um, Děkuji. Dobrý den. Děkuji, že jste mohu promluvit. Děkuji zejména panu Filipu de Bakarovi, který mě sem pozval a seznámil se zkušeností belgické inovativní firmy. Materialize je původně belgická firma, založena v roce 1990. To je iniciativa pana von Grano, který stále ještě svým ředitelem a v podstatě se svými spolužáky z univerzity se pustil právě do takového projektu. Firma se rozrůstala, významně rostla a e, v letošním roce se nám podařilo dostat na Nasdaq. A v podstatě už jsme e, příliš velcí na ty bodky nějaké malé střední firmy, ale to neznamená, že by se u nás změnilo ovzduší. Stále ještě jsme duší podnikatele, jsme velice um, zainteresováni um, explorativním přístupem k podnikání, objevováním nových eh, prostorů, kde můžeme podnikat. Chceme eh, uvažovat, eh, racionalizovat, zajímáme se o nové technologie. To je jasně viditelné z produktů, které děláme. Působíme v oblasti třírozměrného tisku. Tady například vidíte Eh, ještě z raných 90. let modely pro eh, zdravotnictví. Ten první, vidíte, chirurgům pomáhal, přestože byl ještě nerovný povrchově. Tam už mohli na tomto základě uvažovat o léčení pacientů a díky finančním prostředkům z Evropské unie jsme pokračovali ve svém úsilí tu technologii jsme zdokonalovali a dnes jsme schopni tisknout objekty jako například tento. E, to je něco, co je založeno na údajích z lékařských výzkumů a využívá se to pro školení chirurgů, ale rovněž e, pro design implantů u pacientů, kteří mají e, nějaký defekt, který pochází z nějaké nemoci. Jak už jsem se zmínila, a možná ještě než přejdu k té etapě výzkumu a vývoje, tak vám popíšu, co je tady na této obrazovce. To jsou sluchové aparáty, či spíš jejich komponenty. Tam jsme do toho vstoupili, protože jsme věděli, že se zcela přeorientovali z klasické výroby na třirozměrný, trojrozměrný tisk, takže jsme do toho vstoupili a nikoli pouze my i jiní hráči v našem odvětví. Výzkum a vývoj. To je klíč pro náš další rozvoj. Investovali jsme a i nyní investujeme významný podíl našeho obratu do výzkumu a vývoje. Nefinancujeme to ovšem sami. Značnou měrou nás finančně podporuje například Evropská unie prostřednictvím projektů, na které vyděluje eh, určité fondy právě do těch slibných nových technologií. Mám tady omezený čas, takže jenom krátce seznámení s trojrozměrným tiskem. Je to přístup k výrobě trojrozměrných předmětů, které na rozdíl od tradičních eh, substraktivních eh, postupů funguje konstruktivním způsobem, kde budujeme nějaký objekt tím, že na něj vrstvíme postupně ten materiál podle toho, jak ta tiskárna to naprogramuje. Pokud chceme vstoupit do trojrozměrného tisku, otázka zní, jak na to. Nejdříve kolem toho bylo velké halo, všichni o tom hovořili, tak vznikla představa, že v podstatě jde o to, že si koupím tu tiskárnu, zmáčknu knoflík a ono na druhém konci ten produkt prostě se objeví. Ale tak to vůbec není. My si musíme nejdříve naprogramovat ten stroj a pokud tam naprogramujete hloupost, tak ta hloupost vyhřezne na druhé straně. Tedy můžeme zde aplikovat nejrůznější modely e, pro to trojrozměrné tisknutí. E, to takové nejzjevnější je, že investují do koupě strojů, e, ty tiskárny instalují, naberují si pár zaměstnanců, naprogramuji je a pak tedy ty stroje a pak ty výrobky prodávám. Ano, je to jeden, jedna z možností, nikoli však jediná. Digitalizace ekonomiky přinesla významné nové možnosti. Jak na to a jak začít v tom odvětví? Jedním ze způsobů je onlineová platforma ta nám zpřístupní kontakty s designery, ti tam mohou uploadovat svůj projekt a my jim jej vybudujeme a dodáme jim to. Což znovu vede k novým podnikatelským možnostem. I naši zákazníci si budují nyní už platformy na internetu a jejich projekty už se netisknou pouze pro ně samotné, ale oni si sami pak ty produkty prodávají uvažují, jak mohu zajistit, že právě můj produkt mohu rozprodávat po celé Evropě a možná i dále. Jak využiji toho, že tu platformu mám k dispozici? Bez ohledu na to, čím se zabýváme, ať už ta aplikace je ve zdravotnictví, v průmyslu, anebo přímo pro nějakého zákazníka, tak klíčová je kvalita a protože stále ještě hovoříme o relativně nové technologii, máme zde určité pasti a pastičky jsou zde určité nedokončené záležitosti a zatím je ještě nejsme schopni překonat, i když se o to snažíme. Nezávisle na tom, nezávisle na všech výzvách, a na tom, jak rychle se nám podaří zbavit se takovýchto dětských nemocí, musíme už nyní zajišťovat, že výrobky, které zákazníkům dodáváme, jsou špičkové kvality. Nyní se přesunu na trochu jiné téma. Opustím příběh firmy Materialize a toho, jak se naše firma snaží využívat nejnovějších technologií a jak se snaží být takovým inkubátorem pro nové firmy nové podnikatele. Nyní bych se naopak chtěla věnovat otázce výzev, nikoli pouze které stojí před námi, ale i před jinými malými středními podniky. Vyjmenuji zde pár například právního rázu výzev. S třírozměrným tiskem se nám otevírá možnost eh, vytisknout prakticky vše. Jakmile je to možné naskenovat, tak tvoříme digitální um, složku a tu můžeme pak vytisknout. Tady například vidíte eh, tu um, krychličku, která se používá ve filmách uh, Super 8. Tu někdo nakreslil a pak si to nechal vytisknout my máme podobnou podnikatelskou iniciativu, ale legislativa je velice nejasná. Co se týče podnikatelské odpovědnosti výrobce z pohledu porušování případných autorských práv či duševního vlastnictví. Další výzva. Tady na obrazovce vidíte eh, takzvaný chirurgický eh, průvodce, produkt vytištěný trojrozměrně na základě údajů, které máme, výstupu z například ortopedických um, ortopedického léčení. Tady má zlomenou kost pacient a rozměr toho implantu musí odpovídat eh, těm kostem toho pacienta. A tam máme pouze omezený čas, kdy to můžeme vyrobit. A pokud to vyrobíme rychle, tak se snižuje pravděpodobnost infekcí a urychlí se léčba. Ale co je zde ten zádrhel? Máme nový návrh eh, nařízení o zdravotnických prostředcích, které tam zapracovalo více předpisů týkajících se zdravotnických výrobků na zakázku a to jsme právě my, kteří tiskneme něco trojrozměrně a tam se hovoří o zajištění bezpečného um, bezpečné léčby. Takže pokud je nějaký přístroj vyroben konkrétně pro pacienta, tak tam, když to budeme chtít eh, takto přistupovat a tisknout v širším měřítku, tak narazíme. Třetí příklad. Šití na míru něčeho. U například implantu tohoto typu, pokud si zákonodárce neuvědomí, že například u léčby vzácných chorob máme fantastické možnosti vyrábět tyto přístroje a že tyto mohou sehrát obrovskou úlohu celoevropsky, protože přístup k trhu těchto velice inovativních léčebných výrobků je velice obtížný. Často je to taková kovkovská situace. Evropská unie finančně i jinak podporuje něco, co se domnívá stojí za to a pokud financujete či spolufinancujete vznik a vývoj těchto technologií, ale poté jim neskýtáte vhodnou půdu z legislativního pohledu, pak se to nedá komerčně uplatnit a je to absurdní a je to škoda. A výsledkem bude, že mnoho pacientů či jiných zákazníků, který, kteří by z toho mohli těžit. K tomu nebude mít přístup. Tady vidíte implant, to je implant náhradního kyčelní kloub, ten má výdrž, eh, tedy trvalo na lovaní v univerzitě Šest let, než jsme se k tomu propracovali právě ve spolupráci e, s firmou Materialize, máme 100 e, pacientů, kteří už mají e, tento produkt zabudovaný a teď legislativně na základě zákonů týkajících se sociálního zabezpečení, protože tam je určitý cenový limit, který v podstatě nám neumožňuje to vyrábět. To je škoda. A pokud bychom překonali třeba i tu belgickou přecházku, tak bychom se potýkali s tím též v jiné zemi. To je opravdu škoda, to je ostuda a mělo by se s tím něco dělat. A ještě poslední příklad, velice rychle. Tady aplikace internetová, kterou jsme vybudovali například pro průmyslové výrobky v oblasti um, úchytu Hovořila jsem už o právní odpovědnosti výrobce, pokud budeme tyto výrobky dále prodávat. To je velice zatím nejasné. Doufám, že s těmi výzvami něco uděláte. Děkuji za pozornost. Grazie, abbiamo anche raccolto la sua preoccupazione per la normativa. Děkuji vám. Mm, my jsme Eh, velice dobře pochopili ty problémy, které máte v souvislosti s implantáty. Já tady znám ty předpisy a vím, že se na nich pracuje. Pan kolega Debakr. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji třem řečníkům za silná svědectví. Je jasné z vašich vystoupení a je také to je důvod našeho slyšení dnes, že chceme slyšet od praktiků, od lidí, kteří řeší problémy související s legislativou, kterou vytváří evropské instituce. A myslím, že jasně vysvítá z vašich svědectví, že když se snažíme vzít řadu věcí v úvahu a také vzít v úvahu úlohu novátorských malých a středních podniků, nejsme vždy úspěšní. A v tomto smyslu mám několik otázek, pokud jde o daňové převody. Vidíte, že Evropa není úspěšná v tom, že proměňuje eh, patenty v eh, produkty. A výzkumné, výzkumná střediska mají určité možnosti a celá řada jim pomáhá, ale některé iniciativy jsou na vyšší úrovni, na celonárodní nebo evropské úrovni. Jednoduchá otázka. Máte pocit, že by tyto převody měly být co nejblíže výzkumných středisek? Ano, vytváření sítí na evropské úrovni by bylo užitečné v tomto směru. na druhé, druhá otázka. Diskuse, která se eh, týká vyjaření řady z vás. Máte produkt na trhu, ale vnitřní trh v Evropě, na evropské úrovni, není dokončen. A u nás to vyvolá velké obavy a eh, členské státy po krizi jsou protekcionistické, mají sklony v tomto směru, i když eh, výbor ITRE zde podniká kroky, měli, mělo by z toho plnout ponaučení. Poslední věc, pokud jde o materiálas, vy jste prošli celým programem od malého podniku až po kotovanou společnost. A která fáze byla nejobtížnější ve vašem růstu? Kdy jste měli největší potíže s přístupem k financím v té fázi začáteční, ve střední fázi nebo nyní? Popsali jste své potíže, ale během toho růstu eh, stojí za to zmínit jednotlivé fáze, kde jste narazili na největší problémy. Na začátku, uprostřed nebo na konci. Děkuji. Není slovo má paní Kaler. Děkuji. Děkuji za vaše prezentace. Mám otázku týkající se jedné legislativy EU, která je na stole týká se obchodního tajemství a ochrany obchodního tajemství. Komise uvádí v dopadové studii, že proto, aby malé a střední podniky a startupy vzhledem k tomu, že nemají tolik prostředků, aby chránili svá tajemství patenty. Sdílíte tento názor? Myslíte si, že taková ochrana obchodních eh, tajemství by mohla vytvořit překážky na trhu. Děkuji. Kolega Grobarčík. Let me speak in my language. Okay. Uh... Hovořit svou mateřštinu. Děkuji. Na úvod bych se rád utázal pana Vasconcelose, k tomu inkubátoru podnikatelství, který máte v Lisabonu a který tam provozujete. A těmi zásadními problémy, tedy především tím, že mladí lidé nechtějí často zakládat firmu, protože už čekají ty problémy. Vy jste jmenoval ten základní příliš nízké příjmy, ono to nelze říci, že je to vše, protože to jsou často samotní majitele té firmy. Ale možná byste nám říci, co je, eh, mohl říci, co je hlavním důvodem toho, že zatím mladý člověk má pocit, že nemá možnost se rozvíjet, nemá možnost eh, založit nějakou firmu. Že k tomu nejsou podmínky. A Otázka na doktora Froma. Vy jste zde zmínil, že už v podstatě dobíhá ta fáze v Evropě, kdyby to měli být vědci, kteří by měli rozhodovat o tom, co bude nové, do čeho se má pouštět podnikatel. Pokud tedy už to nemá tak být, pokud nemá být učující ten vědec, tak kdo, jak by to mělo vypadat? A poslední otázka pro paní van Stenberg. Máte pocit, že důležitější je e, silnější regulační rámec ze strany Evropské unie, anebo spíš si myslíte, že by to mělo jít cestou deregulace a rušením těch striktních e, předpisů, které jsou často vnímány jako překážky. Jak to vypadá z pohledu podnikatelů? Děkuji. Grazie è l'ultimo intervento per ora almeno del Děkuji vám mnohokrát. A teď ještě prosím další. Prezident. Dotaz. Děkuji vám. Natal. Queria felicitar eh, já rovněž budu hovořit svou mateřštinou. Rád bych poblahopřál všem řečníkům. Domnívám se, že jejich prezentace opravdu jsou takovým paprskem naděje do budoucna. A že znázornili, že i když to bude obtížné, tak bude v Evropě možné poprat se s tou výzvou technologické inovace, internacionalizace podnikání. Podnikatelské startupy mají hodně výhod samotný jsou podnikatelskou strukturou a zároveň podporují podniky. V podstatě zakládáme takové sítě, které jsou téměř franšízou své vlastní filozofie. A tu filozofii pak kopírují jiní subjekti v Portugalsku a za spolupráce s jinými organizacemi pak tvoříme ty sítě po celé Evropě. Já se domnívám, že Evropa by se měla stát eh, takovým eh, uzlem pro partnery a evropské instituce by měly pomáhat v tom zprostředkovávání partnerských kontaktů. Takže já mám otázku, jak pohlížejí řečníci na legislativu a jak by měla vypadat podpora takovýchto sítí z toho, co už existuje ve smyslu podpory a co schází. A přitom na tom záleží. To rovněž by bylo něco, k čemu by se řečníci měli vyjádřit. Tedy závěrečné připomínky, prosím. Poslední kolo a prosím, aby ty odpovědi nepřesahovaly tři minuty a zároveň, abyste zkusili na všechno odpovědět. Nejdříve pan Vasconcelos. No, to zkusím Ano, Bariéry, předna, eh, překážky eh, pro založení podniku musí překonovat zejména šéf. Já mám tedy zkušenosti z dlouhodobého doprovázení podniků a na základě mých zkušeností vím, že existuje celá řada důvodů, mm, eh, kde nemáme schopnost to ovlivnit. Mm, není to třeba otázka kultury, sociálního uvědomění. Prostě jako legislativci můžeme se snažit zasáhnout určitým způsobem, například když se jedná o úpravě práva, o odbourávání byrokracie, aby se zjednodušily pravidla pro založení podmínka a podmínky pro podnikatele a také existují možnosti uzavřít podnik. Někdy je totiž zapotřebí celé dlouhé měsíce, což brání lidem, aby se pouštěli do podnikání. A zamezuje to tomu, aby mohli založit eh, podnik, čili ukončit činnost jednoho a založit nový. Je mnoho věcí, které nevíte, ale v Portugalsku a v Lisabonu je důležité mít rychlé krátkodobé výsledky vzhledem k situaci, v níž se naše země nachází v důsledku hospodářské krize. Eh, je třeba spolupracovat se všemi univerzitami a najednou se mladým lidem na univerzitách říká, mladým lidem, kteří chtějí zakládat podniky, že i to je možné, aby si založili svůj podnik, že mohou uskutečňovat své sny. A vidíme už výsledky, protože před eh, třemi lety, eh, když se na univerzitách konalo určité šetření či výzkum eh, veřejného mínění, kolik podniků bylo vytvořeno, výsledků bylo velice málo když jsem já byl mladý, všichni chtěli začít pracovat spíše v Londýně, ale teď eh, už eh, několik let eh, mladí lidé se snaží působit v naší zemi, takže doufám, že v co nejkratší době budeme mít výsledky a že se změní takový ten podnikatelský duch. Chtěl jsem poděkovat panu Zoriňovi za jeho dotaz. My jsme také otevřeli startup v Braze, také otevřeme jednu v Portu, kde to souvisí s technologií eh, startup v Lisabonu nedostal ani euro z podpory společenství z Fondu pro soudržnost, od komise či od národní vlády. Z celé řady, zla, vla, eh, z celé řady důvodu ne, že by byly tyto instituce proti Eh, ale univerzita chtěla ehm, rozovat efekty konvergence a nechtěla čerpat fondy. Lisabon a zásadní univerzitní centrum v Portugalsku, tam se soustředí nejvíce výzkumníků, tam dochází k rozvoji vědy a výzkumu, tam je největší potenciál technologických podnikatelských aktivit. Máme tady malé podniky, které se rozvějí i v centru města takže kdybyste mohli vy udělat něco, mohli byste přispět k výtvoře pracovních příležitostí a přispěli byste taky k tomu, aby se v Evropě udržely tisíce lidí, kteří chtějí odejít na mladých lidí. Děkuji. Pan profesor From. Ano, vy jste se ptali na potíže, eh, jak tedy udělat eh, eh, z produktů, jak udělat jak nakládat s patenty. Univerzitní patenty jsou poměrně vzdálené trhu. A tady máme ještě tak zvanou potřebu validace, aby nějaký vynález skutečně fungoval, aby tady byl základní koncepce, prototyp, a váš konečný produkt schopný být uvést na trh. Německé univerzity za prvé nemají proto žádné rozpočty, nedostáme za to, na to žádné peníze od státu a za druhé věci vůbec nemají kompetence, aby takové projekty mohly rozvíjet, protože mezi výzkumným projektem, který je vlastně otevřený výsledku, protože znamená eh, další rozvoj výzkumu, eh, zatímco eh, tedy když se jedná o eh, rozvoj na produktu, tak tady je nutno zkoumat na tomto konkrétním prototypu. Mm, to jsou dvě různá pole. To znamená, potřebujeme rozpočet, potřebujeme kompetence, je třeba podporovat vědce, protože vědci to nemusí umět, to není jejich zásadní úkol. Znamená to tedy, podporu metody a podporu rozpočtem a to mm, některé univerzity si nemohou dovolit. A to je úlohou pro národní vlády. V Německu tady k tomu už teď, mm, tedy v nejnovější době, existují možnosti subvence. Je nutné, abychom e, měli skutečně dotace pro validaci, pro osvědčení těch Patentu. K otázce překážek. Z pohledu univerzit je zásadní překážka úplně na začátku, to je otázka osobnosti, otázka, zda věci a studující skutečně během krátké doby se mohou, jak si, mohou vklouznout do role podnikatele. A to je vývoj, ke kterému dochází během půl roku. A to je věc, kterou my v našem poradectví velice napjatě sledujeme. Někdo přijde do dveří k nám a po půl roce je úplně jiným člověkem chce něco dělat, chce něco prosadit, <clears throat> chce výjít prostě z té komory zkoumání a chce se osvědčit na reálném trhu. A pak, když tady je tato vůle a odhodlanost, tak celá řada překážek, které stejně vždycky přijdou, je daleko snázejí. Překonatelná, ale u každého projektu je to jiné. Tady na to nemohu poskytnout paušální odpověď, ale vydat se touto cestou, směrem k podniku, stát se podnikatelem, podnikatelkou. Tady je zapotřebí odborné rady a doprovod těch projektů, to je důležité. A ještě krátce k roli vědců. Myslím si, že to bylo nepochopení. Vědci by měli být mentoři zakládajících podniků, měli by je doprovázet, ale samozřejmě měli by zájem mohou vstoupit i jako společníci do takového nového podniku. Myslím si, že podnik na rozvoj, regionální rozvoj eh, jistě je dobrou možností, eh, jak se podílet poskytováním financování. My jsme s tím měli dobré zkušenosti v Německu, protože v takovém případě je univerzita ochotná kofinancovat projekty. Grácie, grácie. Děkuji. A poslední vystoupení paní Karli von Stenbergen. Máte slovo, prosím. Děkuji. Otázka o přístupu k financování, jaké jsou naše zkušenosti a kde to bylo nejtěžší, zda když jsme byli malí, střední či velcí. Je upřímně za to těžké kvalifikovat jedno jako těžší nebo snazší. Potíže, které jsme zažili, se liší jako začínající technologická firma nemáte za sebou vlastně minulost, kde byste dokázali, co jste vykonali pro ty, které žádáte o finance a pro na, abyste mohli prokázat návratnost. A jako střední podnik myslím, že otázky a požadavky na due diligence od investorů se vlastně přesouvají od otázek na prokazatelnou návratnost, jaké výsledky můžete poskytnout. A někdy je to obtížné, pokud eh, jste zapojeni do dlouhodobých výzkumných projektů a rozvojových projektů. A i když máte produkty, tak musíte mít trh, kde budete prodávat své eh, produkty, které dříve neexistovaly. Jako velký podnik čelíme eh, tvrdé realitě, že nic není zadarmo a tlak od těch, kteří investovali na základě své 20-leté minulosti, tak ten tlak je stále větší a je tu snaha vidět ještě více výsledků a také je třeba splnit eh, přísliby, které do vás byly vloženy. Takže je těžko jedno kvalifikovat jako těžší, ale problémy se objevují bez ohledu na velikost. Byla tu také otázka, zda legislativa o obchodním tajemství, která je v přípravě, je cenou myšlenkou. Ano, z našeho hlediska to tak je. Evidentně je tu tedy otázka nákladů na vytvoření patentového portfolia, ale kromě toho je tu také základní realita. Pokud se zvolíte cestu patentování určité technologie, tak musíte eh, to přijmout, že jednou ta technologie se ocitne na veřejnosti a patentování je stále obtížnější. A hlasy zaznívají, které říkají, že je v jako že tyto potíže tedy se ještě umocní a budou se týkat nejen středních, ale i velkých podniků. A je otázka, zda máme pokračovat v investicích jenom proto, abychom vytvářeli monopoly. A, a i ty velké podniky mohou být předmětem útoku na základě dostupnosti eh, dat. A protože vlastně vše otvíráme Poslední otázka. Jak je náš názor na to, zda bychom měli mít eh, přísnější předpisy nebo spíše deregulaci? Ani zde nemohu dát eh, jednoznačnou odpověď. Když řešíme otázky, které se týkají veřejného pořádku, například eh, jsem odkázal na bezpečnost pacientů, tak nikdo nemůže popřít potřebu důsledných předpisů a přísných pravidel a zákonů, které se týkají všech když někdo chce použít tuto technologii. Ale na druhé straně jsem slyšela paní Kellen, která říká, že není správné, aby zaměstnavatel dvou lidí musel vyplňovat 40 formulářů pro to, aby zaměstnal třetí osobu. A to také prostě je pravda. Je potřeba regulace tam, kde se to týká veřejného pořádku ale současně není třeba přeregulovat některé věci, protože potom můžete vlastně narušit ambice v oblasti podnikatelství. Děkuji. Bohužel jsme pod časovým tlakem a pan De Baker završí tuto diskusi, pokud si tak přeje na dvě minuty, pokud to považuje za nutné. Budu velmi stručný. Eh, členové panelu hovořili jasně a nahlas a to sdělení je zřejmé, co je třeba dělat. Slyšeli jsme o úloze malých a středních podniků v ekonomice, o tom, jak jsou stále zatěžováni složitými předpisy, někdy evropskými, ale také roztříštěním národní legislativy. Také jsme slyšeli o významné úloze soukromých investorů při financování ekonomiky, zejména pokud je o rizikový kapitál pro novátorské firmy. To je důležité a také dlouhodobě. Nejde jenom o rychlé řešení pro evropskou ekonomiku, ale jde o trvalé dlouhé, dlouhodobé investice pro vytváření budoucího průmyslu. Takže v posledním panelu to jasně zaznělo. Přenos technologií je klíčový, aby podniky mohly požívat nejnovější technologie a opět regulace někdy brání tomu, aby se tyto produkty dostaly na trh. Takže to je takové zhrnutí dnešního slyšení a já zapracuji tyto informace do mé zprávy o zeleném růstu, zejména pro malé a střední podniky a věřím, že dospěme k závěru, že bude tato zpráva velmi silná a budeme nadále podporovat naše malé a střední podniky na trhu. Děkuji. Děkuji všem, děkuji expertům a sejdeme se ve tři hodiny.